Kolegyně a kolegové, vítám vás na odpoledním zasedání. Je mi velkým potěšením přivítat pana komisaře Janese Potočníka. Srdečně vás vítám ve vašem výboru, ve výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu chceme vést pravidelný dialog a, a na začátku roku jistě bude napínavé eh, naslouchat eh, tomu, co jste připravili pro letošní rok. My jsme se domluvili, že tuto debatu budeme strukturalizovat Eh, tak abychom se mohli zaměřit eh, na eh, určitá témata, která bychom projednali intenzivně. Máme tedy tři témata, která jsou prioritní. Je to účinné využití zdrojů, dále Eh, biologická rozmanitost a potom provádění implementace. A ve čtvrtém kole budeme mít ještě bod různé. Což jsme vám také všechno sdělili a sekretariát připravil seznam řečníků podle těchto bodů. Již dnes máme 27 otázek které čekají na vaše poznámky. Pan komisař musí přesně v 15.30 odejít, takže máme k dispozici hodinu a půl. Eh, my jsme se viděli eh, naposled na konferenci v Novosibirsku, což je váš úspěch. a také jsme zjistili, že jste eh, byl eh, využit eh, jako zprostředkovatel v tom nejobtížnějším úkole. Konference byla obtížná a vaše kolegyně Hildegard měla také úspěch na konferenci v Cancúnu. To znamená, že multilaterální proces pro udržitelnost za rok 2010 pokročila. Já bych eh, vám přímo předal slovo, pane komisaři, a v eh, prvním kole eh, byste mohl tedy začít hovořit o využití zdrojů a to udržitelným způsobem, prosím. Thank you, chairman. Um... Děkuji vám, pane předsedo. Dovolíte-li, začnu stručnou horizontální poznámkou ohledně problémů v oblasti životního prostředí a pak přejdu k účinnému využívání zdrojů. Mojí rolí komisaře pro životní prostředí spolu s vaším prvním rokem Evropského parlamentu v současném období se vyznačoval bezprecedentní ekonomickou krizí. Strategie EU 2020 sjednocuje veškeré naše úsilí a formuje naši politiku pro příští desetiletí, abychom zajistili, že se Evropské unie podaří vystoupit z krize v dobrém formě. Ale aby se to podařilo, musíme mít dlouhodobou vizi až do roku 2050 a musíme tudíž od základu změnit způsob, jímž vyrábíme a spotřebováváme. Máli zůstat tedy svět v dobrém stavu, abychom přestali plítvat vzácnými zdroji. Máme nyní eh, zprávu, tak smíšenou zprávu o udržitelném eh, růstu a ukazuje se, že čtvrtá zpráva ukazuje, že plníme cíle, pokud jde třeba o znečišťování vody, ale pokud jde o oddělení zdrojů od ekonomického růstu, tam jsou smíšené eh, výsledky, nebo znečištění ovzduší musíme dělat víc na ochranu našich ekosystémů, abychom generovali méně odpadů a ještě řešit další otázky související, související s ozduším. Musíme se zlepšit, Mus... Evropa potřebuje růst, ale zároveň takový, který je udržitelný. Musíme eh, najít takové řešení, které je prospěšné pro všechny a které zároveň zajistí pracovní příležitosti. Já jsem tudíž opravdu potěšen, že i Evropský parlament věří v takovouto koncepci a měli bychom v příštím roce se postarat o to, aby se z této politiky staly konkrétní kroky. Takže začnu eh, tedy účinností při využívání zdrojů, kdy komise eh, přijme nový eh, program, nový dokument, který bude představovat základ pro všechny iniciativy v roce 2011 a 2012 v tomto, ráz, v tomto směru. Toto sdělení má ukázat, že účinnost využívání zdrojů nyní není jenom něčím, čím se má zabývat komise, komisař pro životní prostředí, ale komise jako celek. Umožní to lépe integrovat environmentální cíle do dalších politik, počínaje ekonomickými. Jen si vzpomeňte, před rokem, jak to bylo tehdy s touto koncepcí. Já doufám, že se nám podaří já jsem doufal, že se nám to podaří se udělat větší prioritu, ale nebylo to úplně jisté. A e, mým cílem je, aby se z toho stala operační e, politika pro celou Evropskou unii. To bude naše sdílená ambice, protože je to něco, co je horizontální, mezirezortní, průřezové, ale budeme potřebovat vaši podporu a podporu dalších výborů, aby se nám to podařilo. Já se s našimi službami pracuji na jakési cestovní mapě směrem k Evropě, která účinně využívá své zdroje. A budeme si muset v této cestovní mapě definovat, co chcem, čeho chceme dosáhnout. Bude to ještě další nástroj pro rozvoj nových strategií. A v podstatě, jak si obalí tu holou kostru té koncepce tím masem. V rámci komise a v Evropě obecně jsme hodně pokročili v našich diskuzích o využívání zdrojů a dnes se shodujeme na tom, že udržitelné využívání zdrojů je nezbytné pro zajištění naší budoucnosti na této planetě. Shodujeme se na tom, že přesun k takovéto účinné ekonomice je hlavním způsobem, jak tohoto cíle jak tento cíl splnit. Musíme ale táhnout za jeden provaz a to efektivně napříč různými politikami, na úrovni i celého společenství, abychom dosáhli změny v tom měřítku, které je potřebné. A teď jde o to, aby ty změny dostály našemu očekávání. Neměli bychom podcenit tu potřebnou míru transformace. Musíme zaujmout růz, různé přístupy, jak tu ekonomiku transformovat. Za prvé, potřebujeme zavádět legislativu, kterou už jsme přijali, v oblasti nakládání s odpady a, a recyklace bychom tak se výrazně přiblížili k účinnějšímu využívání zdrojů. A to ani nehovořím o tom, jaký význam by to mělo pro klimatické změny a tvorbu pracovních příležitostí. Takže vymáhání legislativy v oblasti eh, likvidace, nakládání s odpady zatím pokulhávalo v plynulých pěti letech, bude to priorita a implementace rámcové směrnice o odpadech a nedávného eh, přeskumu další směrnice, eh, to by mohlo hodně pomo- pomoci při dosahování našich cílů. Musíme předcházet tvorbě odpadů, musíme také omezit skládkování a já jsem přesvědčen, že řešení není jenom v legislativě a jejímu vynucování, ale také vytvoření trhu pro eh, druhotný eh, materiál, abychom ty zdroje, které jsou příliš hodnotné na to, aby se z nich stal odpad, ušetřili. Musíme nasměrovat trh k úsporám zdrojů prostřednictvím tržně orientovaných eh, nástrojů, tak, aby to odráželo skutečně environmentální náklady. Přesunout to daňové břemeno se spotřebitelů, ale tak, aby byly naše ekonomiky tlačený, tlačeny správným směrem. Nesmíme se vyhýbat přeskoumávání toho, jak bychom mohli využít tržně orientovaná opatření, včetně daňových. A s panem Šemetou, se svým kolegou, jsme diskutovali a diskutujeme o tom, jak toho efektivně dosáhnout. Ale můžeme začít rychle jednat, pokud jde o odstranění environmentálně škodlivých dotací, které jsou také zmíněny v té zprávě pro letošní rok pro eh, životní prostředí a růst, což je v podstatě ta, ten program naší inteligentní fiskální konsolidace. Potřebujeme eh, také posílit některé nástroje, které již máme, ale nejsou dostatečně využívány. Musíme rozvíjet ekodesign, certifikační systémy Eh, systémy označování tak, aby dosáhly té kritické masy, kdy už budou opravdu platné. A k tomu musíme zakládat vazby na podniky. Musíme nastavovat různé benchmarky a směrnice o ekodesignu například se efektivněla celou škálu eh, výrobků a ušetří tak prostředky eh, daňových poplatníků. Do roku 2020 tak budou možné úspory od které budou odpovídat zhruba 13 stávající spotřeby elektrické energie v Evropské unii. Udržitelná spotřeba a výroba a její nástroje, které plnily dobré výsledky od vzniku plánu v roku 2008, musí být ještě dále posíleny, například rozšířením rozsahu působnosti směrnice o ekodesignu na všechny výrobky, které mohou mít podstatný environmentální dopad. Již jsme zahájili úvahy nad eh, novým akčním plánem, který bude vydán v roce 2012. Chceme, aby tento proces byl inkluzivní a aby eh, umožňoval účast co nejširšího okruhu eh, subjektů. A samozřejmě, že Evropský parlament bude naším klíčovým partnerem v diskuzích. A za čtvrté budeme muset rozvinout integrovaný a koordinovaný, koordinovaný přístup ke nakládání s, se zdroje a materiály i v dalších politikách. A to znamená i nad rámec čistě politiky životního prostředí. To bude vyžadovat určité pedagogické úsilí z naší strany. To je těžké, zvláště když se tolik lidí zaměřuje na eh, státní dluhy a finanční trhy. Ale proces EU 2020 by nám měl umožnit tuto informovanost zlepšit. Měli bychom jaksi zasít eh, semínka povědomí o, o, této o účinném využívání eh, zdrojů všude. Například bychom měli modernizovat zadávání zakázek, o čemž bude mít komise, k čemuž bude mít komise zelenou knihu již zítra. A já se snažím přesvědčit eh, i kolegy z kolegia, aby se všichni podívali na práci, která vychází z dalších výborů, tak aby to celkově posilovalo ten náš cíl účinnosti, účinného nakládání se zdroji. Dosavadní zkušenosti eh, mě poučili o tom, že se otvírá nová éra a my se musíme přesunout od politik, které řeší jednotlivé sektorové záležitosti, k systémovější politice, která odpovídá komplexnosti našeho prostředí a komplexnosti našich společností. Za tímto účelem musíme intenzivněji pracovat i na dalších oblastech ruku v ruce s dalšími. Například jsme měli velmi plodnou koordinační debatu o kvalitě ovzduší, kdy cílem bylo zvýšit informovanost a rozhodnout, jak pokračovat. Já doufám, že nyní se budou všichni legislátoři, všichni, kdo budou navrhovat řešení, e, více zamýšlet nad, více brát potaz kvalitu ovzduší. Je jasné, že růst je založen na zdrojích, které jsou k dispozici na této planetě a musíme zaručit, aby do roku 2020 jsme již prošli tou transformací, kterou si přejeme pro Evropu i pro celý svět. Je to nepochybně obrovský úkol, ale zároveň úkol, eh, který je opravdu vzrušující a já se na něj těším, zvláště budu-li mít vaši podporu. Děkuji vám srdečně, pane komisaři Potočníku. Samozřejmě tento výbor je ochoten podpořit váš politický přístup a také se zaměřit na tento třetí velký pilíř ekologické politiky, což je úspora zdrojů není samozřejmě se zabýváme otázkami systematicky a systemicky, nejenom sektorálně a je třeba také průřezově postupovat a k tomu také patří účinná politika v oblasti strojů. Já doufám, že sdělení se nebude týkat pouze surovin, nebudeme se zabývat eh, pouze tím, jak kolik surovin bude do Evropy importováno, ale že se budeme zabývat především účinností využívání surovin a k tomu patří samozřejmě také recycling kolegyně, kolegové, můžeme vám dát čas na otázky pouze minutu 30. A nyní pan Richard Zéber jako první, minuta 30. Děkuji, pane předsedo. Prosím, když budu hovořit dlouho, přerušte mě. Děkuji vám za první rok, pane komisaři. Poprvé, když jsem eh, se s vámi sešel, tak jste byl ochraptělý a dnes jste zase ochraptělý a to zřejmě souvisí s vaší intenzivní komunikací. První otázka, jestliže zvolíme systemický přístup, tak je také důležité, abychom to všem sdělili. A proto se chci zeptat, co děláte vy, a jako komisař, aby se o této politice dozvěděli i občané já, když myslím na úspory, tak si vzpomenu vždy na žárovky. Já si myslím, že tady politika nevysvětlila správně, proč potřebujeme úsporné žárovky, neboť když nezískáme pro naši politiky občany, tak to můžeme zabalit. A mám také otázku k účinnosti zdrojů, pokud se týče především odpadu, protože existují v Evropě obrovské rozdíly. Máme odpadovou trvalou eh, odpadovou krizi v kampánii. Minulý týden jsme v tomto ohledu také schválili usnesení a existují státy, jako je můj stát, kde se neustále třídí a třídí a jiné státy nemají ani spalovny, nemají vůbec žádnou koncepci, co dělá komise komise, aby se zde postupovalo konzistentně blueprint voda, co tady můžeme čekat. Děkuji vám. Mario Peril. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, s velkým zájmem jsem si přečetl poslední sdělení komise o strategii pro prevenci a recycling, recyklování odpadů, ale u organických odpadů zatím není potenciál zcela využíván. Pokud se týče třídění a také recyklování těchto odpadů, tak tady zatím jsme nepokročili dál. Například u kompostu se nyní zpracovává směrnice a je to také e, odpad z čističek, z čistíren e, vody. Jak to tedy vypadá u organických odpadů? Dala by se zpracovat ad hoc směrnice pro tříděný odpad? a vycházelo by se z koncepce z roku 2001. Je třeba postupovat konzistentně, potřebujeme právní jistotu pro jednotlivé podniky a také pro veřejné orgány a také Občanům je třeba zaručit vysoké standardy v oblasti zpracování odpadů. Pane komisaři, chci se vás zeptat, jak to vypadá v kampánii, jak se tam řeší organické odpady. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Potočníkovi za jeho první rok, především za jeho závazky v oblasti biodiverzity. Doufám, že v tom bude pokračovat. Mám několik otázek nejdříve k efektivnosti a účinnosti zdrojů. Já plně, plně podporuji váš přístup, ale tady vidím také jiný směr myšlení a to je zabezpečení přísunu surovin já si myslím, že samozřejmě musíme účinně nakládat se zdroji a proto se chci zeptat, eh, jak zabráníte tomu, abychom se zaměřili především na přísun surovin a nechovali se dostatečně účinně při úspoře surovin. A pak eh, se domnívám, že vy byste se měl, že se zaměřujete na energetiku a vodu, ale vy byste se měl zabývat i jinými politikami, jako například zemědělskou politikou. Jak toto hodláte zaručit? Jedna z možností je eh, zřídit environmentální účty, Myslíte si, že nástroj Life Plus by se mohl také použít pro environmentální audity? Děkuji. Já budu stručný. Děkuji vám, pane Potočníku. Já také vít tam vlajkovou loď, která bude představena zítra. Já s vámi souhlasím, že je velice dobré mít vlajkovou iniciativu, tak eh, abychom viděli, že tato legislativa zahrnuje všechny generální ředitelství, eh, ale my potřebujeme také zastřešující iniciativy a také potřebujeme dosáhnout cíle dvou stupňů. A až budeme mít veškeré eh, komunikace, komunikace a sdělení, tak musí být konzistentní. Ale jak eh, můžeme být konsistentní při využívání vody a eh, ochraně půdy. Neboť my máme také jeden cíl, že musíme zastavit eh, ztrátu biodiverzity. Ale my musíme mít cíle na to, aby veškeré naše cíle byly konsistentní a spadaly pod ten zastřešující dešník. Vaše cestovní mapa, kterou jste prezentoval v černu, může eh, jít tímto směrem, ale jak zabezpečíte zastřešení všech témat tak, aby byla tato témata eh, spolu, aby spolu tato témata souvisela? Julie Gally, děkuji. Já se chci zeptat. Chci se zeptat na to, že environmentální legislativa není levnou záležitostí. My chceme, aby občané žili v lepším životním prostředí. My v současné době uh, Eh, se o to snažíme, ale eh, žijeme nyní v době finančních potíží v Evropě a dochází k fiskální konsolidaci. A já znám od nás a také z jiných členských států, že toto nám dělá velké potíže při implementaci environmentálních pravidel. To se týká například odpadů a e, komunální orgány musí plnit tyto předpisy, provádět tyto předpisy a nyní bychom měli zde postupovat inteligentněji a měli bychom postupovat za nižších nákladů. Ale máme tady také otázky konkurenceschopnosti. Takže já se chci zeptat, zdali opravdu při diskusi v rámci kolegia se zohledňují jak eh, fiskální, tak i environmentální aspekty. Eh, Vyměníme si roli. Já začnu otázkou na pana komisaře. Chtěla bych nejdříve vědět, jak se díváte na roli komise a Unie a také možnosti bojovat proti znečištění moře, především plastovými látkami. Stále více prostorů je takto znečištěno. Předloží komise akční plán v této souvislosti a chtěla bych také vědět, co chce chcete udělat ohledně čínské politiky eh, v oblasti prodeje eh, vzácných eh, kovů a využití této situace k politickým cílům. Dále z nový využití zdrojů a aktivity komise v této souvislosti. Používáme v Evropě odpad dostatečně dobře? Děkuji, Jolanta Hibner. Dziękuję bardzo, ale ze względu na kłopoty, które dzisiaj mam z gardłem, bardzo przepraszam. Děkuji, pane předsedo. I já jsem ochraptěla, eh, takže předám svůj hlas eh, kolegovi. Děkuji bardzo. Alors, Judith Merkins. Děkuji, Judith Merkins. Thank you, uh, uh, uh. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji vám, pane komisaři, za to, že jste tady Zúraznil. jakým způsobem se má postupovat před Chci se zeptat na tu vizi, respektive kam to chcete směřovat, pokud je o zlepšování stávajících nástrojů a zajištění toho, aby se zlepšila implementace toho stávajícího právního rámce, což je přesně to, o co jde, abychom jenom ta pravidla nevytvářeli, ale abychom se také postarali o to, aby byla dodržována. Takže třeba to, že by se měla v ceně zobrazit environmentální hodnota, ale jaké konkrétně kroky chcete přijmout? Já bych e, chtěla mít představu o tom, k jaké společnosti směřujeme. Já jsem vám nedávno prezentovala koncepci společnosti, kdy už nevlastníme třeba elektrospotřebiče, ale vlastně si je pouze pronajímáme tak, že by se zajistilo, že jsou stoprocentně recyklovatelné, protože když to nevlastníte, tak to musíte vrátit, protože už to má tu ekonomickou hodnotu, není to něco, co můžete vyhodit. Například první krok eh, k tomu by byla, že by byla zodpovědnost výrobce za uh, tyto výrobky. Vidíte nějaký prospěch v takovéto pronajímatelské společnosti, dalo by se říci? Děkuji, Katrin Sulie. Madame Sulier. Oui, merci, président. Ano, děkuji, předsedo. Eh, suroviny a recyklace odpadů, to jsou eh, dva problémy, které jsou úzce propojeny. Já bych eh, chtěla hovořit o plastových odpadech mají dvojí výhodu a sice je možné je recyklovat a mají energetickou hodnotu. Důležité se mi zdá být eh, právě možnost valorizovat odpady, což se nevyužívá. Chci se zeptat, má komise určitou představu o eh, cílech sběru a valorizace odpadů a jak se díváte na budoucí politiku EU v využívání plastových odvětvích eh, odpadů. Co se týče lantanidů, jak je možné eh, se bránit eh, tomuto dovozu pouze z Číny. Děkuji, Marita Ulsten. Tak so mycket, Děkuji, pane komisaři. Jsem velmi ráda, že jste zcela zřetelně se zasadil za účinné využívání zdrojů. Jde-li tedy především o surovinové zásobování. To je samozřejmě dlouhý seznam, který předkládáte eh, je to seznam svých eh, úmyslů a tady navrhujete využívat daňové Eh, eh, páky, recyklaci eh, a další možnosti. Problémem však není tedy co recyklovat, ale lépe využít nýbrž jak. Většina v parlamentu, v radě, Eh, rozhodujeme eh, takovým způsobem, který se mi nelíbí. Je to rozhodování o státních eh, subvencích do těžby uhlí. A když víme, jak funguje trh, tak to není vhodné. Také BP z Rusy před několika týdny eh, diskutoval o využití arktických eh, zón. Eh, Čína je neokoloniální síla, mocnost v Africe. Jsou zde však také bezpečnostní politické aspekty, jsou také rozvojové aspekty, konkurenční otázky, které je nutné si položit. Takže co a jak? Děkuji. Last time that we speak about Eh, ano, toto není naposledy, kdy budeme hovořit o účinném využívání zdrojů, to je pouze začátek, pouze první krok, takže prosím, máte možnost na odpověď. Ano, začnu dotazem implementace. Tady existují v Evropě obrovské rozdíly. Máte pravdu. Od poslední zprávy, která byla vydána minulý týden o implementaci systému nakládání s odpady. To je sim, velmi symptomatické. Co si počít? Z naší strany musíme dělat, co můžeme. Čili informovat prostřednictvím občanů a dalších, prostřednictvím seminářů, informovat všechny a pak prostřednictvím našich pokynů. Ale v zásadě v té oblasti, kterou jsem zmínil, existuje zásadní rozdíl mezi zeměmi, které pochopili, že mohou, a zeměmi, které zatím nepochopili, že mohou. Je to asi kolik? čtyři pět pět zemí v Evropě má pouze 5% skládkování a sedm zemí má 80% odpadu se skládkuje. To je ten rozdíl. Takže to je to poselství, které jsme z toho pochopili. A ty země, kde se rozhodly tento problém řešit a úplně změnit tu logiku, vnímat vlastně odpad jako zdroje, jako možnost nového zisku, tak to šlo dost, dost rychle. Ale potřebuje to dost běžné práce, než může ta změna skutečně, eh, než se může dostavit. Ale eh, věci se hýbou. Dále otázka o bioodpadu. Sdělení o bioodpadu z května 2010 se snažilo ukázat, že i když je prostor ke zlepšení, tak pro úspěch a implementaci stávající legislativy si myslíme, že by mohla být ta směrnice ještě lépe prováděna. Velmi se mi líbilo stanovisko parlamentu, které, jak eh, víme, bylo, bylo trochu eh, odlišné. A my jsme chtěli, a byla to také moje intervence, stanovit kritéria pro produkci kvalitního kompostu. Abychom analyzovali eh, průchodnost eh, možnosti omezení bioodpadů v zemědělství, abychom měli také systémy, povinné systému, systémy sběru eh, toho materiálu. Takže to jsou věci, na kterých pracujeme a ta myšlenka je, abychom dosáhli přesně toho, o čem jste žádali ve vašem usnesení. Kampánie. Jak to vypadá? Jak všichni víte, to je dlouhá historie a nemá rychlé řešení, abych byl upřímný. Ta situace je dost vážná. My jsme v neustálém kontaktu s italskými i regionálními orgány a te, právě před několika lety jsme, několika dny jsme obdrželi nový plán nakládání s odpady. Na jedné straně musí vybudovat infrastrukturu, ale to trvá roky i když začnou hned. Za druhé, potřebují plán. Ten plán nám předložili, ale zatím se k němu nemohu vyjádřit. Poslední plán, který jsme dostali, nebo poslední odpověď, na základě tedy rozsudku soudního dvora. S tím jsme spokojeni nebyli. To by nevedlo k udržitelnému řešení. Nemohu se vyslovit k tomu současnému plánu zatím, ale myslím, že se toho ještě musí udělat hodně. Zásadní otázka je, aby se zorganizoval sběr odpadu a jeho oddělování od počátku. Musí to začít od toho eh, bodu, kde se ten eh, kde se ten odpad začíná sbírat a formovat. Pokud to neudělají, pokud nebude hierarchie toho odpadování, tak se nikam nedostanou. Čili zatím jsme v prostředku určitého procesu hodnocení, jedná se o, o případ porušení povinnosti, takže já vás mohu ujistit, že se postaráme o to, abychom nakonec ten případ vyřešili. A pak tu byl od Jana Gerbrandeho další dotaz. dochází ke dvěma základním eh, chybám, pokud jde o účinné vynakládání se, se zdroji. Jednak je tu ten problém přílivu surovin, kdy se na něj zaměřujeme, jako by to byl jediný problém, což není. Za druhé, že to okamžitě příliš zjednodušíme a uděláme z toho pouhou energetickou účinnost. Ale pokud jde o eh, ten vlajkový, vlajkovou iniciativu zítřejšího energetické účinnosti, tak z politického hlediska, z hlediska toho poselství, které to vysílá, tak to je o tom, že my se na to nechceme dívat jaksi podezřívavě, nechceme, aby se na to dívalo tak, že někdo eh, to chce svoji politiku tlačit příliš daleko. Já myslím, že tohle už je jasné, že to ne, tohle nebude problém, s kterým eh, bychom se teď měli potýkat, ale nicméně přesně jak jste vysvětlili, tak, tak se na to občas je, tak na to občas je nahlíženo. To znamená, že je to něco, co mám na radaru a kdyby, kdyby ně, někdy něco se ukázalo, že chybí. A každopádně to musí být něco, co nesmí být podceňováno, musíme se na to zaměřit. Poslední část vašeho eh, dotazu se týkalo programu Life Plus. My zatím o Life Plus bojujeme. Máme pocit, že je zapotřebí. A pak můžeme hovořit o tom, co by mělo být jeho obsahem. Je to všechno v kontextu nové finanční perspektivy. Já jsem přesvědčen, že naše politika by měla být zapracována do všech dalších politik. A abych vám sdělil něco ke stávající situaci, já jakožto komisař pro životní prostředí eh, řídím asi 400 milionů eur ročně, ale když se podíváte na rozpočet celkový, tak to, co se vynakládá na jasně environmentální otázky, je 12,5 miliard, čili já jsem vlastně eh, malý manažer, ale velký uživatel. Předtím to bylo obráceně. Takže teď je to taková luxusní situace. Pokud se nám ale podaří ty ostatní, aby učinili z životního prostředí prioritu. Takže to je teď diskuze, která probíhá a z které chceme, aby vznikaly další politiky. Ale já jsem přesvědčen, že potřebujeme něco, co je zacílené a to je přesně Life Plus. Life Plus byl skvělý program v tom, že s relativně malým množstvím prostředků se nám podařilo dosáhnout dost radikálních změn, který, které se setkaly s oceněním regionů členských států a veřejnosti. Další otázka týkající se jasných cílů. Nikdy nebyl záměrem té vlajkové iniciativy, aby měla nějaké úplně jasné cíle v té cestovní mapě. Ano, mít jasné cíle je dobré, ale jak je definovat? Ten celkový směr, ten je víceméně všemi akceptovan. Otázkou ovšem je, zda budeme schopni vytvořit něco, co bude tak jednoduché, aby se to dalo využít, monitorovat, abychom měli údaje i z národních úrovní, eh, i z regionálních úrovní, A je navíc, že bude možné to zařadit do cyklu 2002, EU 2020 kdyby se to stalo součástí de facto našich ekonomických politik, které berou zřetel na životní prostředí, tak, tak by se nám to líbilo. Pak zajímavá otázka na finanční problémy v Evropě a jak otázku životního prostředí při diskuzi o nich zohlednit. Když jsme na komisi jednali o otázce té e, výroční zprávy o růstu, tak za situace, které čelíme, ta, a ta situace je závažná a pořád e, přetrvává na finančních trzích, pokud jde o třeba stabilitu eura, a také protože jsme stále významným globálním partnerem, pokud jde o půjčky a tak dále, tak je důležité chápat, že je to vážná věc. Ale já jsem se snažil v té diskuzi tvrdit následující. Nacházíme se ve světě v situaci, kdy zaměstna, míra zaměstnanosti se snížila. Růst HDP se zhoršil. A málo kdo může říct, že za to může ochrana životního prostředí. Čili ukazovat na otázky životního prostředí, že to je na úkor růstu nebo pracovních příležitostí, to není fér. Pokud už jsme dole jaksi, pokud už jsme klesli, tak proč se nezabývat tím, co bychom mohli stimulovat tak, abychom zase rostli, abychom za deset let se nemuseli znovu ptát, že, a znovu řešit situaci, kdy budeme čelit otázce, a akutně otázce ochrany životního prostředí znovu. Čili to není otázka jenom kvantity růstu, není to otázka jenom jak, kolik budeme růst, ale jak, jak kvalitně, jaká bude kvalita toho růstu. Tím bychom eh, zabili dvě mouchy jednou ranou, kdybychom byli schopni růst, ale zároveň eh, environmentálně vstřícně. Abychom mohli se jak si vyhrabat z toho problému, eh, který máme, ale zároveň vstřícně vůči životnímu prostředí. Eh, teď ta takzvaná plastová polévka v mořích. To je něco, co je vysokou prioritou pro komisi. Já jsem se účastnil listopadového workshopu, kde se účastnili i eh, poslanci Evropského parlamentu. Bylo to jasné, ten směr do budoucna, je to otázka, která se musí řešit mezinárodně, ale je mi víc než jasné, že ve světle řady názorů vyjádřených v tom listopadovém workshopu musíme jít před. Jedna z šokujících informací, kterou jsem se dozvěděl, byla, že většina toho, co se nachází v oceánech, je ve skutečnosti odpad z pevniny. Čili když nezvládneme odpad na pevnině, tak pak je mnohem těžší ho zastavit, když už pronikl do oceánu. Bylo by daleko jednodušší začít na pevnině. Toto je opět politika, kterou nebudu oddalovat. Nepochybně to bude něco, co, čím se začínám zabývat hned. Čína. Hm. K tomu bych se radši nevyjádřil byla to otázka k těm takzvaným vzácným kovům nebo vzácným zeminám, jak se jim říká, k tomu vám zatím nemohu více říci, ale z perspektivy Číny je jasné, že mají jasnou, že mají velmi eh, přímočarou politiku v tom, že jsou globálním aktérem a půjdou prostě po politice, která bude posilovat jejich pozici Judith, vy jste poukázala na tu leasingovou společnost, na, tento, na tuto koncepci. Já sám jsem poukázal na ten případ Michelinu, kde pronajímají pneumatiky. Takže to berou, tu pneumatiku berou jako službu, ne jako prodej produktu. A tím zvyšují efektivitu i těch i efektivitu těch pneumatik. Pak opět plasty, k tomu už jsem hovořil k Číně, ano. A konečně to bylo, myslím, to tež. Ne co, ale jak, to je důležité. A to myslím, že se týká všech těch otázek. Děkuji vám. Děkuji vám a druhé kolo se bude týkat biodiverzity. Já mám tady tři otázky a vy můžete ve své prezentaci na tyto otázky eh, reagovat. Takže pan Sonik tady není a další otázku klade paní Kalkenbach. Pane komisaři, srdečně vás vítám. Jsem velice ráda, že opět s námi vedete diskusy. U biodiversity a u růst růstu také hovoříme o kvalitě růstu. Já vím, že růst není kvalita jako taková, ale nám jde především o kvalitní růst a takováto kvalita vyžaduje i akce. My máme dva akční programy. První je to eh, LIFE, eh, akční program pro životní prostředí a v roce 2010 byla vydaná monitorovací zpráva a ukázalo se, že tady máme před sebou ještě hodně práce a ukáz, bylo poukázáno na oblasti, kde se má nejvíce jednat. Já doufám, že nám e, sedmý akční program brzy budete prezentovat a já se ptám, kdy to bude, jaké dokumenty nám předložíte. A potom máme ekoinovační akční program. To zní velice dobře, zní to kvalitně, jako kvalita. Jakých aktérů se to týká, na koho se tento program obrací, na průmysl, na občany, co od toho můžeme očekávat? Sandrine Bellier. Pane komisaři, v roce 2010 vzhledem k neúspěchu eh, politiky a akčního plánu eh, komise jsem byla velmi ráda, když jsem viděla eh, váš úspěch na Mezinárodní ekologické konferenci. Eh, byl učiněn veliký krok, krok, ale víme, že to není všechno. Dohoda s Nagoji se musí také převést do konkrétních opatření a hlavní cíle musí být převedeny do eh, činnosti Evropské unie. Proto také očekáváme vaši strategii strategii o biodiverzitě 2020 a také eh, v změně eh, v politice agrární a politice rybolovu a ekologické. Co se tedy eh, stane v následujících šesti měsících? Jaké nové nástroje můžeme očekávat také v souvislosti s budoucími cíly? jak budete provádět evropskou koordinaci a využívat Eh, evropské zdroje. Bude toto všechno začleněno do eh, nového eh, návrhu. Děkuji a budeme očekávat odpovědi pana komisaře. Má pět minut. první sedmý environmentální plán. Jak jste právě řekli, tak máme v ruce meč, budeme mít také v polovině roku vyhodnocení tohoto plánu a pak se rozhodneme, jak budeme postupovat dál. A já nejsem proti sedmému akčnímu plánu, já si myslím, že bychom ho potřebovali. A já, když jsem o tomto diskutoval, tak jsem vždy namítal, prosím, zaměřme se na věci jednu po druhé. A když opravdu bude na stole otázka, jak pokračovat, tak rozhodneme teprve tehdy. A otázka Sambrin je s tím také propojena. Ona se ptá na to, co budeme dělat v druhé polovině roku. Bude se v roce 2011 rozhodovat o mnoha věcech eh, z budoucnosti. O zemědělské politice, potom to bude také rybolovná politika, politika soudržnosti a pak tady budou také naše návrhy, které budou propojeny se strategií biodiverzity a účinnosti zdrojů. Všechno toto musíme brát v potaz a také budeme mít zprávu ze šestého akčního plávu. A také ze zprávy SOR víme, že dnes se svět změnil a současná reakce musí na to reagovat, musíme schválit úplně jiná rozhodnutí než před deseti lety, kdy situace vypadala jinak, když jsme rozhodovali o šestém plánu. Proto já se domnívám, že na počátku roku 2012 předložíme první nástin pravděpodobně sedmého akčního plánu, ale nechci se k tomu nyní zavazovat, proto to, že musíme během doby reagovat ještě na další podněty my nemůžeme ztrácet čas, nemůžeme si to dovolit v tomto roce, nemůžeme si to dovolit ani v prvním, ani v druhém pololetí. Je důležité, abychom spolupracovali, abychom nepropásli příležitost. Až bude předložen finanční návrh, tak tento finanční návrh bude na dalších pět až deset let. Pak bude příliš pozdě předložit sedmý environmentální akční plán, eh, poté, co budou finance rozhodnuty. My musíme se rozhodnout předtím, musíme eh, postupovat konkrétně a já nechci vůbec eh, nějak váhat. A pokud se týče strategie, tak my ji hodláme implementovat co nejdříve. My máme určité interní problémy s hodnocením dopadu. Bude to trvat o několik týdnů déle, ale jinak se nalezáme zde v konečné fázi. Také vy vytvoříme ambiciozní podcíle v rámci strategie, budeme mít určitou cestovní mapu na implementaci současné legislativy a potom také budeme diskutovat o průřezových aspektech. To je odpověď na otázku Sandrin. Možná, že tady mohu ještě jednu věc doplnit pokud se týče současné legislativy Natura 2000, toto je ve fázi implementace. To znamená, že my jsme toto rozšířili ze 70 na 80 ale my musíme především připravit plány řízení a musíme mít především k dispozici dostatek financování. Kdy musíme se zabývat také činností členských států a musíme postupovat velice důrazně a přísně. Děkuji, děkuji vám. A nyní se dostaneme k třetímu kolu, což je implementace stávající legislativy. Začneme panem Florence, který právě odešel, a potom Dan Jorgensen. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři, za vaše skvělé odpovědi, jako vždy. Mám několik otázek týkající se nařízení o pesticidech. Před několika lety bylo schváleno nařízení o uvádění pesticidů na trh. A nyní máme před sebou eh, první lhůtu, to bude v červnu. 14.6. komise musí mít také k dispozici na ří, eh, nařízení pro jednotlivé substance. Toto je velice důležité zpracovat něco nového, protože poslední nařízení je z roku 99 a mezi tím máme nové informace, novou legislativu a také proto potřebujeme klást nové požadavky, nová kritéria. Proto se ptám, máte přehled o tom, zdali si myslíte, že opravdu ty, tato kritéria budou připravená ke 14.6. A pokud ne, tak co uděláte pro zrychlení procesu? A potom ještě jedna věc, se týká rezidují pesticidů v potravinách. Často nevládní organizace testují potraviny a ukazují, že rezidua existují. A můžete nám něco říci o této situaci? Karl Heinz Florence. Já, je komisář, Ano, pane komisaři, děkuji za návštěvu a také za zajímavé informace Eh, sice jste nesouhlasil se všemi mými eh, vizemi, ale patří k tomu také to, že členské státy by eh, toto měly provádět. Zde jsme udělali tedy takovou depresivní zkušenost. Měli bychom rozhodovat o rozumných pravidlech, ale pak to na národní úrovni není realizováno. Mezi Rakouskem a Itálií či Německem a spojenými královstvím neexistuje veliký rozdíl v oblasti odpadů. A chtěl bych vás poprosit, pane komisaři, abyste zesílil hlas a dal kandidáty okamžitě před soud v souvislosti s odpady. Děkuji, Chris Davis. chci se zmínit o pesticidech. Já nechápu, proč ne postupuje komise e, podle zásady obezřetnosti v souvislosti s pesticidy a jaké dopady mají pesticidy na včely. Ale hlavně se chci zeptat, na aplikaci environmentálních zákonů v členských státech, kde nejsou kritéria pro inspekci. Asi před 12 lety byla schválena doporučení o minimálních požadavcích pro inspekce a tento výbor navrhl, aby se z toho stala směrnice. Ale bylo nám řečeno, že existují obrovské rozdíly mezi členskými státy, že v některých členských států neexistují žádné správní postupy pro provádění environmentálních E, inspekcí, například v Dánsku se to vlastně dělá pravidelně, je to rutina. Mě by zajímalo, zda se tím komise zabývá. E, hodláte také navrhnout směrnici? Musíme mít minimální požadavky a kritéria. Satu Hasi? jedna z věcí, na kterou čekáme, je implementace legislativy Eh, eh, limity dioxinů pro pohoné látky pro lodi. Zde bylo slíbeno, že bude předložen legislativní návrh do konce minulého roku, ale zatím nebylo předloženo nic, proto by mě zajímalo, jaký je stávající stav. A potom také kvalita vzduchu, čistota vzduchu. To je důležité pro občany. My také čekáme na revizi, tedy na směrnici o revizi národních stropů, protože tato směrnice se považovala za důležitou již v minulosti, takže by mě zajímalo, jak si stojíme v této věci. Děkuji. Takže ti lidé, kteří provozují eh, trajekty na Baltické moři, mě již dneska navštívili. Takže prosím vás o vaše vyjádření, pane komisaři. Pokud se týče pesticidů, tak tady musím říci, že na to nemohu odpovědět, ale já zajistím, abyste dostal odpověď co nejdříve na obě dvě vaše otázky v písemné podobě. Já nejsem informován, že tady došlo k nějakému prodlení, takže z tohoto hlediska mohu, doufám, předpokládat, že všechno běží hladce, ale já skutečně neznám stávající situaci v požadavcích eh, na směrnici. Takže jak již jsem to slíbil, dostanete tyto odpovědi a také toto platí pro eh, kryse. To jsou pesticidy a včely. Je tady otázka implementace, která je opravdu velmi vážná. Podobně jako v mnohých jiných oblastech nemáme kouzelnou hůlku. Musíme postupovat odlišně protože se dostáváme do složité situace, že nemáme srovnatelnou legislativu v EU. Já jsem pevně přesvědčen o tom, že musíme o tom seriózně politicky diskutovat a já plánuji předložit politické sdělení v průběhu v polovině tohoto roku, kde budeme řešit tyto otázky, o kterých jste se zmínili. To jsou například řádná kritéria pro inspekce. Potřebujeme zvláštní směrnici, potřebujeme například také zvláštní agentury pro řešení odpadu. Myslím si, že musíme řešit veškeré tyto otázky systematickým způsobem. Toto je otázka, otázka, na kterou bych chtěl v tomto roce obrátit vaši pozornost. My v této souvislosti předložíme politický dokument a budeme se zabývat nejrůznějšími otázkami, tak aby nám nic nespadlo pod stůl. Jeden z problémů, který tuším, neboť já jsem byl také šéfem vyjednávacího týmu pro Slovinsko v průběhu Eh, přístupových jednání a tady byla dohodnuta přístupová kritéria pro vodu a také pro odpadní vodu a pro vzduch. To jsou oblasti, kde je třeba udělat poměrně velké investice. Jestliže chcete být v souladu s legislativní požadavky, požadavky. A nyní toto přechodné období nyní vyprší a proto bude důležité, když budeme hovořit o budoucí politice soudržnosti, že to musíme brát v potaz prostě nejde, aby členské státy řešily tyto otázky sami, neboť je to také mimo jiné absolutně logické, že toto musí být také spolufinancováno z evropské úrovně, protože to nepomáhá jenom příslušnému členskému státu, ale pomáhá, pomáhá to všem. My jsme také se poučili z nehody v Maďarsku, že je důležité, abychom měli správnou ochranu životního prostředí podél celého Dunaje. Já jsem nevěděl, že jsme to slíbili již ke konci roku, ale nyní to by mělo být dokončeno velice brzy, takže návrh by měl být předložen během několika měsíců. My jsme také diskutovali o, politi- o politice, o čistotě vzduchu. A myšlenka byla taková, že se na to musí zaměřit pozornost celého kolegia. Jsou tady dvě důležité věci, které zde vidíme. některých oblastech. To se týká například částic v městech u ozonu. Vidíme, že se situace nelepší. A toto je také propojeno se zdroji a největším zdrojem je doprava, především malých částic. Takže my nemůžeme stanovit pouze e, směrnici či e, limit pro čistotu vzduchu. My se musíme zabývat především zdroji a musíme také zabezpečit to, aby tyto politiky byly průřezové a aby také členské státy tyto politiky prováděly a plnily. A to byl smysl naší diskuse o politice, o čistotě vzduchu. To znamená, že bychom měli postupovat podobně jako v energetice a klimatických změnách. Musíme mít takový průřezový celistvý přístup k této politice a revize bude předložena nejpozději v roce 2013. Já toto nepovažuji za odklad. Kdybych já nyní předložil tuto směrnici, která by byla na stole asi za roka půl či za dva, tak skutečným problémem by bylo to, zdali skutečně eh, se k tomuto problému bude přistupovat konzistentně a holisticky, tak říkajíc. Děkuji. A poslední kolečko otázek, tedy de facto eh, různé. Máme tady opět další řečníky, takže prosím minutu. A jako první děkuji a já se pokusím hovořit stručně. Děkuji vám za vaši dobrou a usilovnou práci v tomto tak nelehkém prostředí. Zmínil jste některé jasné cíle, ale proč bychom nemohli mít jasné cíle, mít takových těch eh, des principů využívání zdrojů, zaměřit se na neobnovitelné zdroje, žádné, žádná politika emitování, nepoškodo, nepoškozování biodiverzity. Čili definice udržitelnosti. A k tomu se váží mé dotazy. Za prvé, jaké máte eh, plány, pokud jde o GPI a od spojení, navázání kontaktů mezi společnostmi a výzkumníky, aby se, jsme mohli, byli schopni čelit této výzvě, jak to souvisí se, se surovinovými iniciativami a jak vaše politika, jak se vaše politika váže přímo na zdroj, třeba u uh, mobilních zařízení. Děkuji. Vítejte, pane komisaři. Děkuji vám za dobrou práci. Má otázka se týká dohody EU-Mercosur. Já jsem eh, byl zhrozen touto dohodou, opravdu skandální. A na základě hodnocení pro komisi v březnu 2009 se očekává že 472 milionů hektarů eh, deštného pralesa nebo pralesa bude zničeno prostřednictvím této dohody. 11% brazilského pralesa. A to ani nebereme v potaz další ničení, které vyplývá třeba z přeměstňování populace z jiných oblastí. A biopaliv. Víte o tom? A jak, jak se na to dívá vaše DG? Účastníte se těch jednání? A jaké to může být dopady na to, co se, co se dohodlo v Nagoji? Děkuji, pan Kramer. Ano, děkuji, pane předsedo. Já mám několik otázek. První otázka se týká průmyslových emisí minulém roce jsme přijali směrnici a ještě před schválením této směrnice pracovní skupiny komise začaly pracovat na nové eh, směrnici o obchodování s emisemi. Proběhlo k tomu mnoho workshopů a komise však zastavila tuto činnost, jak jsme slyšeli. Eh, chtěl bych se tedy zeptat, zda to stvrzujete a prosím také o uvedení důvodu. Druhá otázka. V pracovním programu komise je uvedeno v delších výhledech to, že komise se bude starat také o otázku snížení emisí CO2 užitných vozidel. Vidí zde komise nějakou možnost toto upravit? Děkuji. Eh, Michal Tremopoulos. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. V listopadu EFSA předložila pokyny o hodnocení nebezpečí geneticky modifikovaných organismů spolu s hodnocením dopadu GMO na jiné organismy. V roce 2011 komise plánuje navazující kroky, to znamená něco, co by bylo právně závazného, prostřednictvím komitologie by se udělovalo či neudělovalo povolení pro GMO. Můžete nám prosím říci, jak vy a generální ředitel, jste, jak jste se zatím zapojili do tohoto procesu a můžete potvrdit, že tento proces bude brát na vědomí obavy z GMO, protože existují různé typy, čtyři typy, které váš kolega komisař Dali chce, chce povolit, i když zatím neproběhlo hodnocení rizik. Odnes to prosím. Děkuji vám. Pane komisaři, víte, že v pracovním programu pro rok 2011 je také složka civilní ochrany. Co chcete dělat? Chcete nějak koordinovat různé havarijní systémy při katastrofách, které by mohly ovlivnit různé země, několik zemí najednou, třeba povodně, kdy řeka prochází několik zemí a mohlo by dojít k nějakému sesovu půdy. Občas jsou katastrofy, které ovlivní víc než jednu zemi. Co chcete, jak chcete na pomoci řešení takových situací a založení fondu, který by měl prostředky, které by byly okamžitě dostupné, nějaký fond solidarity. Zatím je možné z takového fondu čerpat pouze, když ta míra škod je opravdu hrozivá. Ale kdyby existoval fond, který by byl snadněji přístupný, bylo by to užitečné v případě takových environmentálních či přírodních katastrof. Ano, máme tady komisařku, paní Georgevu, komisařku pro civilní ochranu, ale nicméně pan Potočník odpoví. Mám dotaz, říká pan Ader. Já mám dotaz na pana komisaře. Asi před devíti měsícemi parlament, měsíci parlament schválil usnesení o zákazu některých uh, důlních technologií. A já se chci zeptat pana komisaře, jak uh, daleko dospěly práce na tomto nástroji. My jsme vám také zaslali nástin pro možnost zavedení určitého environmentálního eh, poplatku či daně. A chci se zeptat, jestli můžete podpořit náš návrh a jestli mohou kolegové začít technické konzultace. Děkuji. Myslím si, že zmírnění či snižování subvencí pro um, uhelný průmysl to není portfolio pana komisaře. Poslední otázka. Děkuji, pane komisaři. Dnes eh, chceme propočítávat všechno, proto si kladu otázku, zda je to možné. Eh, dnes ráno jsme hovořili o HDP, eh, ne, byli jsme úspěšní, bylo to odmítnuto a vy jste se ptal na kvalitu růstu, jak to měříme. Dnes máme také návrh eh, s nařízení o celkových ekologických bilancích. Zde tedy se vytváří eh, velká byrokracie neměřitelných eh, hodnot. Kolik to stojí vybudovat takovou byrokracii? Neměli bychom srovnat input a output a srovnávat hrušky se jablkama. Zda se domnívám, že vytváří vytváříme určitou byrokracii a kdo bude měřit eh, efektivně efektivitu, když budeme o ní tolik hovořit. Já jsem s pravodajem pro tuto záležitost a proto se domnívám, že je to velmi rozumné především pro OSN celkově. Kdybychom měli tyto statistiky, tak bychom mohli měřit úspěch a neúspěch. Ale pan komisař se k tomu jistě vyjádří, to bylo poslední kolo otázek a to, co nemůžete zodpovědět nyní, můžete potom předložit ještě písemně. Děkuji. Exactly, unfortunately. Ano, samozřejmě, bohužel. Společné technologické iniciativy a PPP. Já v obě dvě velice věřím. My jsme o tomto také diskutovali na posledním semináři komise, když jsme diskutovali o inovativním financování. V době úspor, kdy máme omezené finanční e, zdroje a na druhé straně tady máme rostoucí potřeby, tak je důležité eh, využít peníze a také je, tak říkajíc, znásobit. A to formou veřejných národních fondů a nebo prostřednictvím veřejnoprávního eh, ve, veřejno-soukromého partnerství. Takže to je ta myšlenka, my to, takovýto nástroj chceme používat také v životním prostředí. To opravdu chceme. My chceme používat inovativní nástroje v životním prostředí, také hodláme využívat inovativně e, prostředky EIB a také hodláme zde čerpat možnosti z výzkumu a vědy. Příští týden se budeme také zabývat surovinami a i v souvislosti se surovinami se zabýváme efektivitou využívání zdrojů a toto všechno je zakotveno v iniciativě pro suroviny. Pokud se týče dohody EU-Mercosur, o které jste se zmínil vy, Krytene, já nemám ta čísla, která jste zmínil. My o tom diskutujeme interně v komisi to je jasné, ale řešení je v rukou příslušného ředitelství. Takže já se o tomto budu lépe informovat a zjistím také, jaké mají být dopady a také se budu zabývat tím, jak můžeme lépe eh, řešit a navrhnout směrnici týkající se nezákonné těžby dřeva a velice vážně e, zpracováváme tyto dobrovolné dohody a zde musím říci, že v roce 2011 hodláme vyjednat zřejmě asi dvě takovéto dohody. Pokud se týče ETS, Tady byly zmíněny tři otázky. ETS, GMO a civilní ochrana, to nespadá do mého portfolia, ale já se pokusím na to také reagovat. ETS, nevím, co se s tím stalo, zda je to zastaveno či odloženo. My vždy o tom začínáme diskutovat, až se to dostane na úroveň kabinetu. Jinak bohužel se eh, do tohoto nezapojí, toto spadá pod kolegyni Hedegard. Potom, pokud se týče průřezových úkolů, tak než uděláme rozhodnutí například u GMO, tak se díváme opravdu na celé spektrum pan Dali také si získal expertizu o nás a, a zabývali jsme se tím, jaké dopady bude mít pěstování geneticky modifikovaných organismů. A civilní ochrana. Já o tom vím relativně hodně, protože jsem se na tom také podílal. Kristalina něco podobného navrhla na úrovni kolegia. Fond Solidarity nemá ten smysl, že budete reagovat okamžitě, že pokud vznikne potřeba pomoci členským státům. Tady je celý postup, limity, kritéria a potom musíte mít uh, dohodu eh, s členským státem a také s parlamentem. Takže většinou se tato pomoc dostane k vám asi za rok. Potom eh, civilní ochrana to je jiná záležitost. Na jedné straně Evropy reagujeme poměrně rychle, ale v rámci Eh, Evropské unie někdy nepostupujeme dostatečně efektivně. Pane Edere, já vám vás seznámím s posledním vývojem písemně, já jsem na to nezapomněl. A na závěr tady byla otázka týkající se otázky HDP či mimo HDP. Jestliže si někdo myslí, že údaje o HDP se sbírají snadno, tak to pravda není. HDP dnes to je takový kompas. Podle něhož víme, jak rychle ten stroj funguje, ale my vlastně nevíme, kterým směrem se ubýváme a kolik benzínu ještě máme. Takže o to jde a proto někdo musí vyhodnotit, jak toto všechno funguje. A já jsem byl překvapen, když jsem slyšel, že výbor dnes dopoledne nehlasoval pozitivně o zprávě mimo rámec HDP. Já se domnívám, že touto záležitostí bychom se zabývat měli. Jestli že tady bylo více otázek než odpovědí dnes, tak já bych k tomu jenom řekl, že na základě dnešního kompasu nejdeme správným směrem a jestliže tímto směrem budeme nadále pokračovat, tak se dostaneme do problému. Děkuji, děkuji, pane Potočníku, jako vždy jste hovořil velice angažovaně a my víme, že bojujete za mnoha, za mnoho aspektů. Vy tady máte ve, na vašich stránkách 73 bodů. Vy jste řekl, že v rok 2011 je rokem rozhodným. Ve strategii 2020 také dnes se rozhodne o tom, kterým směrem se budeme ubírat. Reforma zemědělství, strukturálních fondů, rybolovné politiky a další velká témata jsou na stole. Tento výbor vás podporuje, my jsme ochotni se ubírat jsme také ochotně podpořit nový směr Evropské unie a také průmyslové společnosti. Děkuji vám za to, že jste mezi nás přišel a že jste nás seznámil se svými eh, názory a těším se na další výměnu eh, názorů s vámi. I já se těším, říká pan komisař. Děkuji. Eh, Marita, Marita, So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir machen weiter. Budeme pokračovat a to trojím hlasováním. Máme před sebou zprávu pod bodem 22. Je to zpráva 2010 o provádění programu politiky soudržnosti na období 2007 až 13. Navrhovatelem je Jose Manuel Fernández LS. Máte před sebou hlasovací seznam. Začneme tedy s hlasováním. Máme pozměňovací návrh 2, eh, rozdělené hlasování na tři části. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se zamítnuto. Třetí část, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Návrh jedna, kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se zamítnuto. Tři, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Čtyři, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pět, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Šest, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Sedm, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 10, kdo je pro? Proti, Jak hlasovala LS? Vůbec ne, nebo se zdržela? Takže ještě jednou, prosím, deset. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Jedenáct. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Třináct. Kdo je pro? Proti?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 proti, drželi se, přijato 19. Dílčí eh, hlasování, první část, kdo je pro, proti, drželi se, přijato druhá část, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto 20 a 21. Ústní pozměňovací návrh, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Pak máme 23. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 24. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 25. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 29, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 30, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. 31, částečné eh, hlasování. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, Drželi se, zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. 33, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 34, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 35, kdo je pro? Proti, zdrželi se, to ověříme, takže 35. Končím hlasování. Zamítnuto. 36, kde je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 37, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 38. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Takže závěrečné hlasování elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. 51 pro, 1 proti, 1 se zdržel, takže schváleno a blahopřeji zpravodaji eh, Fernandesovi. Další bod na pořadu jednání je bod 23. Also 23. Takže bod 23. Politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013. Spravodajem je Gerben Jan Gebrandy. Máme zde první návrh který nezahrnul všechny a můžeme tedy o tom hlasovat takto, nebo je někdo proti eh, tomuto hlasování. To je eh, společné pozměňovací eh, návrh jedna. Takže zde máme také ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro toto, tento společný pozměňovací návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to těsné. Pro 28 ku 26 je to schváleno. Dále odstavec 1 originálu. Zde máme dílčí eh, hlasování, kdo je pro první část, proti, držel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Pak máme pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dva, kdo je pro? Proti? Držel se? To ověříme, prosím, návrh dvě. Končím hlasování. Je to schváleno. Dále pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Držel se přijato 4. Kdo je pro? Proti? Držel se přijato 12. Odpadá. 6. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 8. Kdo je pro? proti, drželi se, přijato. 7 pro, proti, drželi se, přijato. 9, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 10, dílčí hlasování, hlasujeme o první části, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Jedenáct, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Třináct, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. čtrnáct Kdo je pro? proti, drželi se, schváleno. Teď budeme pokračovat u návrhu 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 19. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 23, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 21 pro? Proti? Drželi se schváleno. 22, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 27 pro?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 Drželi se zamítnuto 30 pro. Proti. Drželi se zamítnuto 31. Kdo je pro? Proti. Drželi se přijato 32. Odpadá. 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To ověříme. 34. Končím hlasování. Přijato. 35. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 36. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 37. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 38 pro. Proti? Zdržel se. Přijato. 39 pro proti, drželi se, přijato. 40 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 41 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 42 pro, proti, drželi se, schváleno. 43 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Takže e, nyní závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 55 hlasů pro, 2 proti, nikdo se nezdržel, takže blahopřeji zpravodaji za toto stanovisko. Poslední dnešní hlasování. Mám technickou poznámku. Já chci požádat, aby to bylo staženo z pořadu jednání a aby to dostali zítra koordinátoři. Protože toto je výbor pro veřejné zdraví a zdá se, že naším úkolem by mělo být stanovit kritéria, která mají zajistit, aby bylo chráněno zejména lidské zdraví. Místo toho jsme tady žádáni s pravdem, abychom si zvolili mezi eh, různými konkurenčními technologiemi, i když komise řekla, řekla, že její výzkum zjistil, že radiace těchto technologií nemůže způsobit lidskému zdraví nic horšího, než co by způsobilo několik minut cesty letadlem. Tím a když budeme používat naše hlasování, bychom preferovali jednu technologii před jinou, tak vlastně preferujeme jednoho výrobce vůči jinému a dáváme mu komerční výhodu, což může být miliony eur v případě, že letiště napříč celou Evropskou unii mají být vybaveny těmito stroji. Nemáme žádný registr, žádný rejstřík lobbystů, nemáme žádný efektivní e, rejstřík zájmu, takže jsme tady vystaveni určitému doporučení a určité možnosti, že jsou to obchodní zájmy. Koordinátoři by se na to měli podívat a hovořit o zásadách, které mají být u takového hlasování dodrženy. Intervencio. Ano, děkuji za tento příspěvek. Chrissy Davisy jsme těsně před hlasováním. Výbor eh, si může rozhodnout sám, co udělá. Toto téma je téma, o kterém se hovoří v Evropě a nezmizí tím, že nebudeme hlasovat a vidím, že na trhu dochází k mnohým inovacím a novinkám takže doufám, že ti, kteří se vyjádřili v rámci pozměňovacích návrhů, eh, to eh, učinili tak, aby to odpovídalo našemu výboru. My nejsme příslušný výbor, nýbrž předkládáme pouze stanovisko a to výboru, který má příslušnost pro tuto otázku. Nevím, co by bylo lepší, zdá to tedy odsunout, Máme zde zpravodaje, máme pozměňovací návrhy a prošli jsme celou touto procedurou, takže jsem proto, abychom hlasovali. Samozřejmě, že můžeme hlasovat také o návrhu Krise Davise. Chci se tedy zeptat, kdo je pro odsunutí eh, to otázky. Richard Seber se ještě hlásí. Pane předsedo, já myslím, že by bylo zajímavé vědět, eh, když to odsuneme, eh, bude to ještě včas eh, potom pro ten příslušný výbor, Kdybychom to odsunuli, nebylo by možné, že by tedy to již nebylo zohledněno v tom příslušném výboru. Prosím. Yes, thank you, Chairman. Um, I'm on the transport. Ano, děkuji. Já jsem na dopravní výboru a tady jsem pouze jako náhradnice. Ale já se domnívám, že za žádných okolností není možné, aby to bylo odloženo. Zapadá to do toho harmonogramu, do harmonogramu dopravního výboru a vy správně říkáte, že je tu řada různých pozměňovacích návrhů a my sami rozhodneme, jestli se nám líbí nebo nelíbí, jakožto členové výboru. A to, co náš laskavý kolega Chris Davis řekl o komerčních zájmech. My nediktujeme těmito pozměňovacími návrhy přesně, jaká technologie se má použít. My se snažíme přesvědčit komisi, aby se zabývala určitou možností toho, co letiště a přepravci a národní orgány mají k dispozici za zařízení. Oni se pak rozhodnou na základě toho sami, takže já si myslím, že není žádný průchodný důvod k tomu, abychom to měli zamítnout. A nakonec Ayala Sender. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Chci naprosto podpořit to, co řekla paní Foster, protože podle mě bychom to měli odhlasovat, tedy o tom hlasovat. Je to něco, co máme pak předat výboru pro dopravu. Oni potřebují o to stanovisko od nás dostat a měli jsme dost příležitostí se k tomu vyjádřit. Eh, zaznělo tady také to, že ten návrh je poměrně otevřený. Není to tak, že by něco jasně předepisoval definitivně, že by se zaměřoval pouze na jedno řešení a pouze na jednu technologii. Existují různé technologie. My jen říkáme, že chceme řešení, které má méně rizik pro veřejné zdraví. Musíme se zabývat i komerčními aspekty, bezpečnost a tak dále. Potřebujeme do studií na to, abychom měli vhodnou technologii, ale jde nám o budoucnost, chceme logicky technologii, která bude mít nejmenší dopad na zdraví jednotlivců, takže ten návrh je dost realistický a měli bychom o něm hlasovat. Dobře, budeme hlasovat. Chris Davis navrhuje, aby to bylo odsuneto. A kdo je tedy pro tento jeho návrh odsunout hlasování? Kdo je proti? Kdo se zdržel, je to jednoznačné, takže budeme hlasovat. Pozměňovací návrh je jedna eh, Chrise Davise. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se zamítnuto. Další návrh 8, eh, dílčí hlasování. Kdo je pro? Proti? Takže ještě jednou se zeptám, kdo je pro první část návrhu 8. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se? Také přijato. Takže to ještě ověříme. Druhá část, tu ověřujeme. Äh, beendet. Končím hlasování. Ano, takže je to přijato. Ja. Machine not work. No, i když by stroje nepracovaly, tak by to neovlivnilo naše výsledky. Uh, so, amendment 7. Takže návrh 7, roz, částečné hlasování, kdo je pro první část, kdo je proti, drželi se, přijato. Druhá část pro, proti, drželi se, přijato rovněž. Nikdo neprotestuje, takže ano. Návrh 10. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Jasně přijato. 11. Dělčí hlasování. První část, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Návrh 5. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, to ověříme. Ověřujeme pětku. Končím hlasování. Takže zamítnuto. Šestka, kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. Devítka, kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto 12. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Tři. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. Dva. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Čtyři, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Třináct, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Sedmnáct, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 16 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 15, kdo je pro? Proti, drželi se. To ověříme, ověřujeme 15. Končím hlasování. Přijato. 14, kdo je pro? Proti. Drželi se zamítnuto 20, kdo je pro? Proti. Drželi se přijato. 18 dílčí hlasování, první část, kdo je pro? Proti. Drželi se přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti. Drželi se přijato. Mm, zbytek odpadá. Takže další stránka, 19, kdo je pro? Proti, drželi se, zamítnuto 20. Dílčí hlasování a první část, kdo je pro? Promiňte, 21. Takže první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto třetí část, je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 26, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 24, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 25, kdo je pro? To odpadá. A máme 29. Kdo je pro 29? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 30. Odpadá. 31. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 32. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 33, kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 34, kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 35, kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 36 odpadá. Takže 37, kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 38. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 39. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 40. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 44. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 45. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 46. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 47. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 48. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. E, to ještě ověříme. 48. Abstimmung beendet. Končím hlasování. Přijato. čtyři eh, lidé zde nemají eh, svou kartičku, takže 58 plus 4. Takže schváleno 48. 49. 49, kdo je pro? Ještě jednou, je to 28 ku 28, takže zamítnuto, ano, promiňte, smílil jsem se po těch stovkách hlasování, jsem poněkud znaven. Takže zamítnuto, ano. Takže to odpovídá tomu, co jsem vlastně viděl, když jste zvedali ruku. 49, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto 50, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 51, kdo je pro, proti, zamítnuto 52, pro, proti, zdrželi se, přijato 53, pro, zdrželi se, přijato a nyní eh, závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Mám 45 hlasů pro, 12 proti, jeden hlas se zdržel. Zpráva je přijata a blahopřeji navrhovateli. A tímto se dostaneme k následujícímu bodu na pořadu jednání, bod 25. Unie inovací, proměna Evropy pro svět po krizi. Spravodajem je Joe Ferreira a dávám mu nyní slovo.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 Dann würde ich auch bitten, diejenigen, die nicht zuhören wollen, die. Žádám všechny, kteří se nechtějí zúčastnit diskuse, aby opustili místnost tak, aby mohl pan Ferreira začít se svou prezentací. Thanks for joining me.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 Tak, to proszę pana Ferreira o zabranie. Prosím, aby pan Ferreira se ujal slova. Eu, eu julgo que eh, em boa hora... Děkuji vám, pane předsedo. Já mám za to, že je byl dobrý čas k tomu, abychom eh, přijali rozhodnutí o usnesení o inovační unii a výzvách Evropy v pokrizovém období. A to proto, že e, některé, z některá odvětví, v nichž došlo ke e, kritickému navýšení pokusu o zvýšení inovací a výzkumu to souvisí s životním prostředím, veřejným zdravím a zabezpečením dodávek potravin a využíváním zdrojů, kdy nedostatek zdrojů a plítvání jsou klíčovým problémem, dále klimatické změny, nová ekonomika, biodiverzita. To všechno jsou příklady záležitostí, které souvisí s prací tohoto výboru a jsou klíčové pro rozvoj nových technologií, a inovací. Rozvoj naší kapacity v těchto oblastech, odvětvích, neznamená jen posilovat hodnotu inovačních myšlenek, které by pak byly transformovány v produkty, v obchodova, v produkty, obchod, které se dají koupit na trhu, ale je to také určitá realita, kdy musíme čelit výzvám nejen na úrovni Evropy, ale celého světa. tuto chvíli, protože konec konců se jedná pouze o první výměnu názoru, bych nedoporučoval se tím zabývat do příliš velkých podrobností, ale spíš bych chtěl předložit jen pár námětů, na které bych slyšel rád i názor kolegů. Takže jen pár relevantních bodů ke sdělení komise. Potřebujeme koordinovat naše úsilí Potřebujeme toto úsilí vystupňovat. Ale to nesmí znamenat, že zůstane nějaká nardikulovaná kapacita mezi regiony. Ne, my musíme koordinovat. To znamená investovat eh, masivně do výzkumu a vývoje v členských státech. Jedině tak můžeme zajistit ekonomický, kulturní a sociální rozvoj, který bude soudržný. Musíme eh, také brát v potaz význam regionálních strategií. To jsou strategie, které pak mohou mít dopad na regionální rozvoj, na ochranu životního prostředí, zlepšení e, životních podmínek, abych zmínil jen pár e, oblastí, kterých se to týká. I tyto inovace musí sehrát klíčovou roli ve všech politikách, včetně energetiky, zdraví, dopravy, vodohospodářství musíme na horizontální báze podporovat inovace nejenom veře, veřejném, ale i v soukromém sektoru, v malých a středních podnicích. Vědecké eh, a energetické systémy musí být účinné to je poslední věc, kterou chci říci. Musíme mít systémy pobídek ve všech oblastech, tak, aby jsme podporovali vzdělávání a zajistili přístup k informacím na všech úrovních. Zvláště musíme věnovat pozornost vědě, inženýrství, environmentálním studiím, protože v mnoha členských státech zatím po několik let nebo po mnoho let se do těchto oblastí neinvestovalo, čili teď chybí specialisté, chybí výzkumníci, kteří by byli schopni tyto věci provádět. A to je vážnou překážkou, překážkou zlepšování úsilí ve vědě a technologii. Děkuji, takže to jenom na úvod a já budu vděčný za veškeré vaše příspěvky a komentáře. Děkuji bardzo. Děkuji vám, pane zpravodaji. Pan Vittorio Prody má nyní slovo. Děkuji, pane předsedo. Obecně s dokumentem souhlasím, neboť veškeré předložené body jsou mimořádně důležité. Ovšem, já tady chci uplatnit jednu obecnou námitku. Tady se jedná o témata, která jsou důležitá na úrovni EU. A proto je třeba tato témata řešit společnými evropskými nástroji. Musíme si tedy uvědomit, že Evropa má schopnost a nástroje řešit tyto problémy a my k tomu potřebujeme také příslušné prostředky. To je to, o co tady kráčí. Jinak to všechno zůstane problematikou, která bude roztříštěně řešena v jednotlivých členských státech. A ne dojde k dohodě o politice, která bude reálná a přinese výsledky. Domnívám se, že také musíme zvážit, s jakými závěry budeme schvalovat různé investice. Pokud se bude jednat o evropská opatření, pak my jako Evropský parlament se musíme chovat tak, aby zdroje Unie měly příslušnou dimenzi. Musí být v té velikosti, aby odpovídaly významu Unie a ne naopak. To znamená, jestliže to začneme řešit předně schváleným evropským rozpočtem, bude to určitá část hrobého domácího produktu, pak v životě tyto problémy nevyřešíme. Jestliže zbudíme navenek dojem, že to pro nás není důležité, protože částky s tím spojené jsou nízké, tak to není správné. Musíme mít k tomu příslušný komunitární rozpočet. Evropská unie musí být vybavena prostředky, které budou, kterými bude schopna tyto problémy také řešit. A pak tady máme ještě jednu úvahu my jsme uprostřed krize. A samozřejmě se člověk musí snažit získat určité prostředky, musí schánět dodatečné zdroje a prostředky, například prostřednictvím Evropské centrální banky, prostřednictvím evropských dluhopisů, eurobondů. Jestliže zde nedojde k růstu, pak nebudeme moci investovat. Já v zásadě souhlasím s tím, co tady bylo napsáno, ale my jako parlament se musíme rozhodnout. My musíme říci, jestliže to má být snaha EU, potom EU od počátku musí mít dostatek prostředků na to, aby se toho mohla zhostit. Děkuji vám. A nyní paní Judith Merkes a potom pan poslanec Eichhout. Děkuji vám. Já se naprosto shoduji s tím, že inovace je a bude hnací silou našich budoucích plánů, plánů pro udržitelnost a navíc je to něco, co je nezbytné pro naše ekonomiky a pro pracovní příležitosti. Ale kdy budou inovace opravdu účinné? A tady nemohu odpovědět, než na to se koncentrovat, koncentrovat, koncentrovat. Zaměřit se nejenom na, eh, eh, na to, co chceme, čeho chceme dosáhnout, nejenom interdisciplinarita, mezi všemi oblastmi společnosti, ale také v parlamentu, mezi všemi výbory. Nehovořit o tom třeba jenom v ITRE, ale všude. Proto je tak potěšení hodné, že se připojili ostatní kafetu, pokud je o inovační unii. A musíme to rozšířit nejenom na tuto zprávu, ale aby i ve všem našem dalším úsilím jsme byli zaostření na to, čeho chceme dosáhnout. Zmiňují se tam velké výzvy společenské. Ty opravdu velké výzvy. Těch není za stolik. Protože jaké jsou to výzvy? Buď souvisí se zdroji, čili CO2, energetika, zdroj, e, účinnost využívání zdrojů, ekonomická perspektiva možná, obnova, oživení po krizi, infrastruktura, pokud, nebo je řeč o sociálních aspektech nebo lidských aspektech ekonomických změn, stárnutí, zdraví. Potřebujeme inovace ve všech těchto aspektech. To jsou ty velké společenské výzvy. Ale jak dosáhnout průlomu? Tím, že budeme zjednodušovat, zabráníme rozštěpenosti, rozptýlenosti. To je přesně to, co sužuje Evropskou unii, že máme tolik různých cílů, fondů a politik. My bychom je měli propojit. A jak říkám, měli bychom se opravdu zaměřit na to podstatné. Inovace by může být zaměřená také na zdroje nebo na růst, na rozvoj. Třeba můžete eh, nějakým způsobem se podívat na to, co dělal Amazon. Z té myšlenky toho jakéhosi pouličního prodeje se může potom se to aplikovat, rozvinout něco jako Amazon. Ale inovace to není vždy eh, něco, co vychází jenom z výzkumu. Musíme mít prostě nástroje, které podporují, které směřují eh, výzkum směrem na tyto velké společenské výzvy. Chcete také, snažíme se také pomoci těm soukromým společnostem nebo, nebo PPP, které rozvíjejí různé myšlenky. A chceme také rozvíjet ty různé spontánní vynálezy, kterým se nepodařilo uplatnit na trhu. A je rovněž jasné, že inovace není vždycky produkt. Je to někdy i proces, služba, hnutí, třeba Facebook. Může to být i změna chování. A to je to, o co nám v konečném důsledku jde. Ať už je to produkt, služba nebo hnutí, chceme, aby se měnilo chování lidí. A občan musí být na prvním místě, protože je to právě spotřebitel, který bude eh, nakonec tím hlavním hybatelem, hlavním jednatelem těch změn. Abychom těchto změn dosáhli, musíme alokovat naše prostředky, jak řekl již kolega Prody, jiným způsobem. Musíme vnímat, že v těchto fázích potřebujeme různé druhy podnětů a pobídek. Hmm, hodně jsme vynakládali tak, že jsme eh, potom učinili celý, všechny ty iniciativy závislé na grantech. A to se musí omezit stejně, jako se musí omezit administrativní zátěž v členských státech i na EU, úrovni EU. Když budeme postupovat více interdisciplinárně a sjednotíme naše úsilí a budeme vědět, co chceme, čeho chceme dosáhnout ve Evropské unii, tak abychom také neprohráli boj s Čínou, Spojenými státy a Izraelem, protože všechny tyto země jsou velmi, velmi dobré v uvádění výrobků na trh. Pokud nechceme prohrát tento závod, měli bychom, jak jsem postupovat tak, jak jsem mi říkala, to znamená s tím eh, zacílením. Děkuji. Děkuji, paní Marquez, a nyní dávám slovo panu Eichhautovi. Děkuji, pane předsedo. A já také zdůrazním to, že inovace je rozhodující, ale je třeba, abychom hovořili konkrétně. Tady hovoříme celá desetiletí o inovaci, ale podíváte-li se, kolik Evropa vydává ve srovnání s USA a s Japonskem do výzkumu a vědy, tak my stále více zaostáváme. My o tom stále mluvíme, ale zaostáváme a máme s tím problém. My musíme toto změnit a musíme zvýšit investice. Podíváme-li se na cíle strategie 2020, hovoříme o inteligentním růstu a dalších cílech a toho máme dosáhnout inovací, ale zde musíme hovořit jasným jazykem. Podíváme-li se na to z environmentálního hlediska a podíváme-li se na jednotlivé iniciativy, pak si musíme uvědomit, že, e, naš, že in, úspory v oblasti surovin jsou důležité a je třeba využívat suroviny účinně. A proto je také třeba, abychom byli v souladu s jednotlivými iniciativy. Proto souhlasím s kolegyní, která říká, že se musíme zavěřit na velké společenské výzvy. Za prvé je to stárnutí Evropy a za druhé je to to, jak to zvládneme s našimi zdroji, jak je budeme účinně zpravovat. Komise se zaměřuje v inovativních partnerství na zdravé stárnutí. My jako náš výbor bychom jasně měli říci, že účinné využívání zdrojů je další prioritní téma a také komise vydala sdělení o efektivní Evropě, o inteligentních městech, o trvale udržitelných dodávkách a pak dále. To by mělo být e, velice důležité. A také komise se zaměřuje na zdravé stárnutí, ale nesmíme zapomínat na ty ostatní priority. A my musíme především se vypořádat s těmito velkými společenskými významy. My jednoduše budeme jen tak plítvat penězi a jestliže se nekoncentrujeme na určitá témata, tak budeme neustále pokulhávat za Japonskem a USA. Děkuji vám a nyní paní Pitikainen jako další. Thank you. Um... Děkuji. A chci poblahopřát panu zpravodaji dobře odvedené práce a jen zdůrazně dva body. Za prvé, když komise začala testovat tu to inovační partnerství, tak myslím, že ano, měli bychom tlačit na účinné využívání zdrojů. Protože pokud se máme dočkat těch výsledků, třeba eh, té iniciativy toho zdravého stárnutí, tak můžeme přijít o pět až šest let, než se vůbec dostaneme ke konkrétním návrhům inovačních, eh, těch par, inovačních partnerství Eh, výz, mezi výzkumem a podniky. A pak to tedy znamená, že by bylo lepší koordinovat a využít tu spolupráci s malými a středními podniky a dalšími o, aktéry korporátního sektoru. Další možnosti, které umožní udržitelnost do roku 2020, to znamená bezemisní politika, nepoškozování biodiverzity a tedy. A když takto sjedno, spojíme naše úsilí s výzkumem, tak to je něco, co zatím nemáme. Takové to účinné využívání zdrojů, tak v tomto kontextu bychom měli prosazovat ty vlaj, tu vlajkovou iniciativu. A druhý bod ke zprávě. Takov, takovou achilovou patou Evropské unie je financování. To je to úskalí pro zejména, zejména financování pro nové podniky, pro začínající podniky nebo pro rozvíjení těch iniciativ, ať už jsou to velké nebo malé podniky. Proto bychom měli zlepšit naši strukturu eh, do získávání rizikového kapitálu a také do toho zapojit investiční fond a Evropskou investiční banku. Doufám, že to bude moci, možno do zprávy zapracovat. Děkuji. Děkuji bardzo, to byl ostatní kus. Děkuji vám. Pozměňovací návrhy lze předkládat do 17. února 12 hodin. A nyní další bod na programu, a to je bod 26. Zelená kniha Komise ochrana lesů a související informace v EU příprava lesů na změnu klimatu. Zpravodaj je Kryton Arsenis. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Toto je velice důležité téma. Hovoříme o lese a lesy Eh, pokrývají 42 území EU. Z 10 přispívají k HDP, 10 k našim ročním emisím. Pracuje tam 2 miliony lidí a také chrání vodu, půdu, naše životy, také nás ochraňují před suchem a záplavami. V roce 1972 se schválila zpráva týkající se eh, lesů a tady se hovořilo o ochraně lesů. Dnes nemáme žádnou evropskou politiku pro lesy, ale máme celou řadu nástrojů, které se lesů týkají. Jsou to lesy, kterých se týká společná zemědělská politika, také jsou to environmentální politiky, potom je to e, politika soudržnosti, strukturální fondy a tak dále a tak dále. Mohl bych dlouho pokračovat. Je velice zajímavé, že veškeré aky o kvalitě vzduchu byla založena na ochraně lesu před kyselými deštmi. A to je nyní klimatická politika. Pokud se týče Eh, politiky lesů, tak tady byla strategie, byla schválena v roce 98 a posléze strategický akční plán, který byl schválen v 2006, tak tady máme čtyři hlavní cíle. Konkurenceschopnost, zvýšení konkurenceschopnosti, zlepšení ochrany životního prostředí a zlepšení kvality života a také komunikace, zlepšení komunikace hodnocení akčního plánu ukazuje, že došlo také k zlepšení konkurenceschopnosti a také koordinace, ale došlo k malému pokroku v oblasti ochrany životního prostředí a také zlepšení kvality života. K tomu se ještě posléze vrátím. Zelená kniha chtěla reagovat na tento nedostatečný pokrok v oblasti zlepšené kvality života. A tak také se hovoří o adaptaci na klimatické změny. Majitelé lesů a lesnictví dělá velice dobrou práci a e, nadále e, zachovávají naše lesy v Evropě. Ale klimatické změny představují novou e, hrozbu, která je popsána v zelené knize. Jestliže někdo čte zprávu Evropského lesnického institutu, tak tady vidíme, že tady máme biotické, biologické hrozby, biotické hrozby a to se týká například požárů a škůdců. Toto vede také k tomu, že se snižuje plocha lesů a také se snižuje diverzita lesů. Stejná studie se zabývá možnostmi adaptace lesů. Naše lesy jsou rozčleněny na pět bioklimatických zón. To je středozemská, potom střední, kontinentální, horská, to jsou hory, Alpa, Alpy a potom další používá se zde 14 kategorií podle e, Evropské agentury pro životní prostředí. Ale studie také nabízí možnosti adaptace, které jsou společné pro všechny zóny. A já vás tímto chci seznámit. To je regenerace lesů, to se týká zvýšení úrovně genetické diversity, nové také lesy bychom měli považovat za zdroje, ale nejenom zdroje lesa, ale také zdroje vody a nízko položené eh, regiony také řeší jiné problémy. A tak dále. Takže u ochrany lesů se tam také říká, že při ochraně ekosystému, které mají rozmanité složení, se doporučují eh, různé další kroky a tak dále. Takže na, zákl- na základě toho a na základě bedlivého studia stanoviska ITRE a AGRI. A po workshopu, který zorganizoval parlament, a za to chci znovu poděkovat sekretariátu Envy, tak tento workshop, kterého se účastnili mnohé subjekty z celé Evropy a měli jsme možnost eh, probrat to rozhodnutí, tak jsem na základě toho předložil své návrhy. Jak je vidíte tady před sebou. Základní reakce na ty hrozby klimatických změn má tři právní návrhy. Jeden je nový, dva jsou, dva již existovaly. Za prvé, myslím si, že je potřeba nový adaptační rámec pro, čili pro zlepšení adaptability a základní charakteristikou by mělo být mít povinné udržitelné lesnictví. Členské státy se již shodly prostřednictvím iniciativy Forest Europe na systému lesní zprávy s určitými pokyny, a to už je velmi blízko toho, aby jsme z toho udělali právně závazný nástroj. Musíme také posílit tento postup tím, že učiníme tyto pokyny závazné a měli bychom využívat aktivní eh, les, řízení lesu pro národní programy jako společný základ pro podmíněnost a pro financování v rámci společné zemědělské politiky. Další legislativní návrhy o prevenci lesních požárů, například, který eh, nedávno vypršel. A musíme mít buď samostatný legislativní návrh, nebo doplňující návrh a měli bychom je, ho znovu obnovit. A konečně, vzhledem k tomu, že společná zem, zemědělská politika je hlavním zdrojem financování pro venkov, 42 naší plochy jsou lesy v Evropě, tak je to opravdu důležité. Takže bychom měli zvážit ještě větší financování v pilíři 2 a rozšířit příležitosti financování pro producentské skupiny, jak navrhuje stanovisko Agri, ale také veřejné orgány. 40% našich lesů jsou veřejné lesy a Tudíž veřejné státní orgány by měly mít a zajistit i financování. Zvláště zvýšit by se mělo financování na podporu biodiverzity a také pro oblasti, které odpovídají kritériím Natura 2000. Je tu návrh na změnu fakturačního systému, abychom měli více územní eh, systém což je důležité z hlediska přizpůsobování se klimatickým změnám. A financování ochrany lesa, lesního genetického materiálu. A na závěr, emisní o, eh, zprávy. Tady jsem předložil návrh. My navrhujeme, abychom eh, Víme, že ETS funguje na ročním základě, za, zatímco. Ale je tu otázka toho, té sekvestrace. A víme, že také test funguje na úrovni průmyslových eh, podniků. A bylo by těžké rozdělit eh, ten les na, na základě tedy ILUC. musíme také znovu zvážit eh, uhlíkovou neutralitu biomasy. Protože to může mít dopady pak na výpočet těch uhlíkových úspor. A zároveň mít právně závazná kritéria pro biomasu. A konečně. Jsem přesvědčen, že je nutné, abychom jsme znovu vrátili k definici lesa abychom mohli rozlišit mezi eh, starým lesem a plantáží a podobně. Děkuji všem kolegům za podporu a doufám, že nakonec dospějeme k velmi dobré zprávě. Děkuji bardzo koleze Arsenisovi. Děkuji vám moc krát, pane zpravodaji. Nyní máme před sebou seznáma řečníků, paní Hübner pan Maten Kalenen, Party Bron, Katrin Soli, Andreas Pilau, Kasper Franco a Vittorio Prodi. Takže dávám první slovo. Děkuji vám moc krát, vážení kolegové. Omlouvám se za ten ochraptělý hlas také proto budu stručná. Chtěla bych poděkovat vám, pane zpravodaji, za to, že jste se tímto tématem zabýval komplexně, že jste se na něj díval z několika stránek. Domnívám se, že bychom potřebovali víc takovýchto zpráv, které jsou skutečně vzorové. Co se týče situace lesů v Evropské unii a přípravě na klimatické změny, mohu konstatovat, že je toto dosie velmi dobré a zohledňuje všechny závěry, které byly již učiněny a které jsou významné z hlediska rozmanitosti eh, biologické i z hlediska změny klimatu. Lesní porosty jsou neustále pod tlakem a to proto, že biomasa má stále více eh, větší podíl na eh, obnovitelných zdrojích. Měli bychom však přitom zohlednit také množství biomasy. Také odhadované objemy bychom měli tedy zohlednit. Domnívám se, že tento podíl je příliš vysoký a e, proto také předložím pozměňovací návrh v tomto smyslu. Měli bychom tedy postupovat opatrně. Na jedné straně vydáváme hodně peněz za obnovu lesů a na druhé straně e, zase mrháme lesními e, plochami tím, že tyto lesy používáme právě jako biomasu. Co se týče biologické rovnováhy, toto je kondicio sine qua non toho, že evropské lesy slouží eh, jak své funkci sociální, eh, tak i eh, přírodní. Proto by měly být zpravovány udržitelně. Tato udržitelnost by měla mít zase vliv na správní aspekty lesa. Důležité je využití lesů. A přitom bych také ještě ráda upozornila na to, že nejrůznější definice lesů existují, což vede poněkud ke zamatení. Měli bychom tedy pouze využívat definici FAO anebo jinou definici která by však měla být používána eh, vždy v celé této práci, aby nedocházelo k tomuto zmatení a eh, tak by také byly lesní plochy lépe využívány. Podporuji tento návrh, aby členské státy EU eh, spolupracovaly s příslušnými lesnickými orgány. Ještě jednou prosím o omluvu za svůj hlas. Také program pro rozvoj venkova by měl být zohledněn. Také tím můžeme zohlednit sociální aspekty. Sdílím pojetí z pravodaje, že komise by měla předložit návrh na prevenci lesních požárů. Víme velmi dobře, kolik ploch již bylo zničeno eh, tím, že eh, jsme nedbalí, že vyvoláváme určité problémy. Co se týče prevence lesních požárů, bych vám chtěla říci, že je důležitá finanční podpora jak pro informační systémy, tak i pro systémy včasného varování. Důležité je přitom monitorování a funkce lesa také v prevenci klimatických změn. Děkuji ještě jednou, se omlouvám za hlas. Děkuji, paní Hübner.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 Děkuji vám, pane předsedo. Blahopřeji panu Arsenesovi k jeho práci na tomto důležitém tématu. E, lesy jsou důležitou součástí evropské geografie, nejsou jenom důležité z životního hlediska, a z, životní, z hlediska životního prostředí, ale všichni tam také rádi hodí, chodíme. Také poskytují e, Evropě pracovní příležitosti, příležitosti, rekreační příležitosti a také obnovitelné eh, energetické zdroje. Jsem rád, že pan zpravodaj upozornil také na ekonomické hledisko vytváření pracovních příležitostí. Také poskytují vody a chrání půdu. Jsou, eh, sehrávají důležitou roli v kulturním dědictví. A Tyto lesy jsou pro nás všechny velice důležité a proto vítám ochranu našich lesů. No je skupina vítá tuto iniciativu na zvýšení ochrany lesů a také na to, abychom se zaměřili na adaptabilitu lesů na klimatické změny. Já však se nedomnívám, že komise by měla předkládat další legislativní návrhy. Já bych byl spíše proto, abychom využili současné nástroje. Nevím, zdali nejlepší ochrana lesů je poskytována na národní úrovni. Typy lesů již byly zmíněny a tak také nevíme přesně, jaké dopady budou mít klimatické změny na lesy. My musíme více spolupracovat mezi členskými státy, musíme rozšířit naše znalosti a musíme také dělat společné výzkumy dopadů klimatických změn na lesy. Celkově zprávu vítám a Těším se na spolupráci s ostatními politickými skupinami. Děkuji. Děkuji panu. Děkuji panu Kalananovi. A nyní paní Auken. Děkuji. Děkuji. Jenom chci stručně říct, že plně podporujeme zprávu pod, považujeme ji za velmi potřebnou, protože les plní velice důležitou úlohu, ale přitom často je ponechan stranou diskuzí. A, a silné lesnictví. Ta myšlenka, že to je důležité, často chybí. Čili já podporuji, abychom se řídili doporučeními zpravodaje omezím se na, pouze na tuto stručnou poznámku. Děkuji. Co paní Au? Děkuji, paní Auken. Paní Varde Brun a pak paní Katrin Suli. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci také připojit své díky. Opravdu dobrá zpráva. Je, řeší se tady celá řada důležitých otázek. My si uvědomujeme význam lesů jejich dopad na životní prostředí a také to, že e, ta evropská lesní, lesnická politika je komplexní. Existuje mnoho jiných oblastí politiky, které mají na lesy dopady a také implementace této politiky může mít pak další dopady, klimatické změny a další. Biodiverzita a tedy. Specificky biodiverzita A v těch citacích vím, že se hodně entuziasticky mluvilo o tom, čeho se dosáhlo v Nagoje. Já bych byla ráda, kdyby se tam eh, Nagoya zmínila někde v citacích a z hlediska posílení role lesních ekosystémů, na což se poukázalo ve zprávě, tak je nesmírně důležité, abychom posílili eh, roli lesních ekosystémů z hlediska jejich přispění k vodním zdrojům, zabránění eroze a eh, také v rámci ukládání CO2. A bylo by dobré do toho dát také eh, rámec pro technologický rozvoj, abychom zajistili a měli bychom zajistit dlouhodobé monitorování lesů. To by rovněž pomohlo. A ještě pár drobných bodů. Záleží velmi na tom, abychom nestráceli ze zřetele, že z těch čtyřech cílů potřebujeme plnit daleko více. A také jsme slyšeli hodně o principu subsidiarity. Zmiňuje se v odstavci 1, že je to v souladu se zásadou subsidiarity. Mohli byste říct ještě více o bodu 14 z hlediska legislativního návrhu pro prevenci lesních požárů? jak princip subsidiarity, jak na něj působí to, že teď je, máme novou evropskou kompetenci týkající se civilní ochrany. Tím pádem se to dostává blíž k té oblasti, která by byla podrobena evropské legislativě. Genetická diverzita, to má také obrovský význam. A pak ano, má to ekonomický základ, ale neměli bychom se zabývat jenom tím ekonomickým rozměrem, ale také dalšími aspekty a role, rolemi, které les plní. Sjednocujeme se také s názorem, že bychom neměli mít LULU CF zahrnuté do toho rámce oproti ETS. A pak souhlasíme s celou řadou dalších bodů. Závěrem mi dovolte si znovu ty tři věci. Nagoya, ty citace, posílení role lesních ekosystémů a zajištění financování výzkumu a specifický odkaz na evropské kompetence pro civilní ochranu a jaký to může mít dopad na potřebu další legislativy. Jinak si také ještě říct to tež se ostatní, že to je velmi užitečný, důležitý návrh. Díky. Děkuji bardzo, paní Debron. Prosím o zabrání głosu paní. Děkuji vám, paní Debron. A nyní paní Katrin Suli. A nakonec pan Andreš Pera. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla připojit k blahopřání. Náš zpravodaj skutečně pracoval vynikajícím způsobem. Tato zpráva je velmi hustá a také eh, vyjadřuje eh, zájem eh, tohoto tématu udělám několik malých poznámek, které však odpovídají obsahu. K článku 13. Myslím si, že je velmi zajímavé e, zde zavádět e, platbu e, v souvislosti k zalesněním, ale tady bychom měli ještě také diferenciovat konifery a listnaté stromy. Listnaté stromy potřebují mnohem větší plochu a ta diverzita ta je eh, tedy eh, žádaná. Možná, že by eh, ty příspěvky mohly být věnovány právě spíše listnatým stronům. Další bod se týká odstavce 14 ohledně prevence lesních požárů. Ve Francii máme eh, městské oblasti a lesní eh, oblasti. Mezi nimi jsou eh, určité oblasti, které vlastně zabraňují přenosu těch požárů, což je, myslím, dobré řešení. Když toto není provedeno eh, v dalších eh, územích, eh, tak se požáry velmi rozšiřují a vedou ke ztrátám jak na životech, tak také na hmotném bohatství. Francie není velmi často vzorným státem, ale v této záležitosti eh, ano. U nás máme vzácné stromy, eh, tedy chráníme vzácné či staré stromy, které mají zvláštní historii, které jsou eh, krásné. A možná, že by takovéto zjištění mohlo být rozšířeno na celou Evropu. Eh, toto je tedy nápad, který bych chtěla zpravodaji dát na cestu a děkuji za vynikající práci. Děkuji koleżance. Děkuji vám, paní Suli. I my v Polsce. V, Pol- v Polsku máme podobný, eh, podobnou otázku těch registrovaných stromů, které jsou chráněny. A jako poslední pan Andreš Perelo a pak ještě Gaston Franco a pak Vittorio, pan Vittorio Prody. Pane Andreš, prosím. Děkuji. Pane předsedo, já se chci připojit ke všem, kdo řekli, jak dobrá je tato zpráva. Budu stručný, protože souhlasím s mnohým z toho, co řekli moji předřečníci, ale chci se zaměřit zejména na doporučení zpravodaje na potřebu opatrnosti. Protože když jde o data u, tak, u takových věcí, jako jsou lesy, tak je jasné, že, to, že proběhlo mnoho studií. Někteře, někteří říkají, že je to 48% veškeré půdy. Každopádně lesnictví je hodně Ale jsou také. Proto je zajímavé, že ještě nemáme žádné, eh, žádnou komunitární legislativu v této oblasti. Má to dva aspekty. Za prvé, musíme chránit některé druhy lesů, které eh, jsou specifické pro Evropskou unii, ale zároveň musíme zachovat subsidiaritu, protože máme také konkrétní otázky eh, problematiky lesů, je naprosto možné, aby obě bylo v, sou, v souladu, to znamená mít komunitární legislativu, která respektuje subsidiaritu. Můžeme zároveň chránit veškerou rozmanitost lesů, které jsou součástí našeho evropského dědictví. Musíme zabránit tomu, abychom dávali překážky, jak stavěli do cest, překážky do cesty ochraně přírody. Lesy jsou něčím, co jde napříč hranicemi. Ale je také důležité to, aby Evropská unie jednala jednotně v zájmu ochranu přírody, životního prostředí a aby bránila klimatickým změnám. To je také obsahem této zprávy. Měli bychom to vidět co nejvíc holisticky v souladu s dalšími zprávami. Přístup musí být průřezový, když budeme spolupracovat s dalšími, budeme moci připravovat, připravit legislativu, která respektuje subsidiaritu, a která přitom sektor. Doufám, že se nám podaří dosáhnout nejlepšího přístupu pro nejlepší výsledky. A mám tu ještě dva řečníky, pan Vittorio Prodi a pan, pak pan Ferreira. Eh, ano, děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat za tuto zprávu a souhlasím s většinou toho, co zde říká. Přesto však mám několik poznámek. Především, co se týče nových výzev, výzev klimatických změn pro tedy celé celý světa díl, ale především lesní plochy. Období sucha jsou stále delší a přinášejí sebou také větší nebezpečí lesních požárů, které zase snižují plochy lesu, což znamená, že bychom měli smysluplně pracovat s biomasou, která vzniká v lesích. Bez toho tedy, aby to vedlo k tomu, že by došlo k naskupení eh, uhlíku v lesích, Právě však třeba v horských oblastech bychom měli být velmi obezřetní. Také půda musí být spravována tak, aby voda byla zachycována tam, kde spadá. Tedy déště, který spadá, by měl být zachycován a pomalu eh, byl převáděn do podzemních vod. A tyto by neměly být příliš mnoho čerpány. Víme, že lesy mají veliký význam pro celý oběh, koloběh vody. Také monitoringový systém je však zapotřebí takový systém, který by byl detailně propracován. Máme sice program pro satelitní pozorování, potřebovali bychom však globální monitoring ekologické bezpečnosti. To by měla být důležitá infrastruktura, která by nám umožnila včasné varování hrozeb a rizik lesů. Mm, souhlasím s tím, co je uvedeno ve zprávě. Skutečně toto sledování, tento monitoring je důležitý a satelitní monitoring nám umožní a také zjistit, eh, jakým zátěžím jsou lesy vystaveny. Samozřejmě, že je důležité toto činit na evropské úrovni a nejenom na úrovni jednotlivých členských států. Děkuji vám pane Prody. A posledním řečníkem na mém seznamu je pan Ferreira. Prosím, máte slovo. Ano, já vám děkuji, pane předsedo. Děkuji za prezentování těchto návrhů zpravodaji. Jsou zde pozitivní body, přitom myslím, například na zásady subsidiarity, které jsou skutečně podstatné. Dále je to otázka vyčlenění z systému povolenek. Dále je to také otázka nezbytného rozlišení mezi nejrůznějšími typy lesů, tedy lesů původních eh, monokulturních, eh, které jsou intenzivně spravovány. Eh, zde bych chtěl zpravodaji ještě sdělit dvě záležitosti. A sice je zde především sanitární stav lesů. Vždyť existují problémy týkající se určitých druhů a invazivních druhů stromů. Také existují určitá onemocnění smrků, a zde eh, bychom se měli tedy snažit o lepší zdraví lesních porostů. Dále prevence přírodních katastrof. Chtěl bych připomenout, že parlament přijal zprávu v minulém roce ohledně prevence přírodních katastrof a jsou zde celé e, řady e, doporučení pro e, lesní porosty. Myslím si, že komise by tato doporučení měla také realizovat a chtěl bych také doporučit zpravodaji, aby tato doporučení převzal. Komise například navrhuje celou řadu iniciativ, které však ještě nebyly dostatečně propracovány a proto je neby, nezbytné, aby komise eh, své eh, závazky také plnila. Další velmi důležitá otázka je otázka využití lesního potenciálu eh, v těch oblastech, kde došlo k požárům. ve všech eh, těchto oblastech, kde lesy byly poničeny katastrofami, a mám na mysli Řecko, oblast Středozemí, Španělsko, Portugalsko, tam je nezbytné potenciál lesních porostů znovu obnovit. Tím, že eh, tam vzniknou lesy smíšené a také původní. Děkuji panu Ferreirovi. Tím jsme tedy tento bod uzavřeli. Lhůta pro pozměňovací návrhy je do 9 února 12 hodin. Nasledující bod 27, změna směrnice 9768 ES, pokud jde o ustanovení o motorech uvedených na trh v rámci přechodného režimu. Spravodajkou je paní Sirpa Pietekainen. Prosím, máte slovo. Thank you and, uh... Děkuji vám. Žádám kolegy, aby zde setrvali. I když je už pozdě, já vysvětlím směrnici a také to, co navrhuji. Za prvé, Směrnice o nesilničních pojízdných strojích upravuje eh, především emise oxidu uhelnatého uhlovodíku a oxidu dusíku a to se týká především pozemních strojů pro stavebnictví, lesnictví, zemědělství a tak dále. Týká se to také lokomotiv. Tato směrnice je z roku 2004 a zavádí nové meze emisí a také e, flexibilitu, která umožňuje, aby výrobci dali na trh také uvést na trh určité omezený počet strojů, které mají efektivitu 3A. Flexibilita je buď to 20 celkového ročního odbytu výrobce na příslušnou kategorii stroje a nebo je tady přesný stanovený počet strojů. A to bývá malý počet strojů, který je vyráběn a týká se to malých a středních podniků a také velkých výrobců. Co navrhuji? Já navrhuji, a co navrhuje komise? Komise chce, se zvýšit flexibilitu z 20% na 20, 50%. Také pevně stanovené počty budou odpovídajícím způsobem upraveny. Z různých důvodů, ke kterým se vrátím, nenavrhuji, aby se navýšila flexibilita na 50%, ale pouze aby se zvýšily stanovené, pevně stanovené počty. A jestliže návrh máte, tak na první první tabulce vidíte stávající počty strojů podle kategorií a to odpovídá tedy 20% a na druhé straně je potom nové číslo, které navrhuje komise. A pak také vidíte, že došlo k navýšení čísel strojů na kategorii příslušného výrobce. Což akceptuji také navrhuji, abychom vypustili, vynechali stavebnictví z této flexibility, ale tady potom může být potíž se stanovením počtu strojů pro stavebnictví a pro e, nastavení také rovných podmínek. Lokomotiva chce komise do toho začlenit, v současné době tam lokomotivy nejsou. A také silniční stroje mají být 40% flexibilitu. Já nenavrhuji, aby tam byly začleněny železniční stroje a pro lokomotivy navrhuji zvýšení počtu strojů a mě mají být začleněny do tohoto nástroje flexibility. Ale také je třeba brát v potaz zvláštní situaci ve Spojeném království a tady vím, že musíme ještě pilovat na textu, tak aby byl text v souladu s komunitární legislativou. A já se těším na vaše příspěvky a ráda na tom budu pracovat. Proč navrhuji tyto návrhy? Proč předkládám tyto návrhy? Za prvé, podle analýzy komise většina, asi 1500 výrobců nesilničních pojízdných strojů jsou malé a střední podniky. A pro malé a střední podniky může být situace daleko složitější než pro velké výrobce, protože e, náklady na konformitu na jednotku jsou daleko vyšší. A proto navrhuji, aby chom zvýšili pevně stanovené počty, které se týkají přímo tedy malých a středních podniků. Proč nechci větší flexibilitu? Tady mám pět velkých důvodů. Za prvé, jeden z, jedno z hlavních tvrzení, proč komise navrhuje tuto směrnici, je to, že má argument ekonomické krize. Já si myslím, že toto by mohl být nebezpečný precedens, který by mohl mít lavinový eh, efekt. My nezměkčujeme ostatní environmentální legislativu kvůli ekonomickým změnám, ať nahoru či dolů. Ale výrobci měli dostatek času na to, aby se přizpůsobili. A eh, my, jestliže neposkytneme flexibilitu, tak potrestáme ty, kteří jsou v souladu s legislativou. Takže tady máme dvě strany medaile. Jestliže myslíme na podniky, kteří vyžadují vyšší flexibilitu, pak i ostatní již provedli eh, no, již se adaptovali na nové podmínky a také investovali do výzkumu a vývoje. E, e, strategie 2020 obsahuje ambiciózní cíle v oblasti environmentální a proto je třeba kráčet před a ne zpět. My bychom také měli podporovat inovaci legislativou a rozhodnými kroky. Takov, jestliže schválíme takovéto akce, pak vysíláme nesprávný signál. Za čtvrté, ve stavebnictví zvláště stavebnictví ekonomika především v oblasti eh, stavebnictví se zvedá. A pátý návrh je ten, že komise očekávala, že dojde k revizi stávající směrnice v oblasti železnice a my očekáváme tuto revizi a proto je pro nás nevhodné, abychom nyní udělali rozhodnutí a potom po revizi směrnice bychom možná udělali úplně opačná rozhodnutí. Za šesté, tady chci se zmínit o zdravém životním prostředí. Komisař Potočník před několika dny vydal prohlášení, kde řekl, že musíme zvýšit čistotu vzduchu a komise také udělá opatření tak, aby členské státy mohly tyto požadavky splňovat. To se týká například také situací v oblasti emisí my v naší legislativě schvalujeme legislativu, která je zaměřená především na zdroje emisí a to by se mělo týtat také nesilničních pojízdných strojů. Hodnocení dopadů však nebere v potaz dlouhou trvanlivost těchto strojů, životnost těchto strojů. A ještě velice stručně, pokud se týče železničních strojů, tak eh, tady můžeme toto zvládnou technicky. A proč železniční stroje by měly být mimo rámec směrnice? Ale komise eh, komise nebere v potaz například situaci ve Spojeném království. A pozměňovací návrhy hovoří o tom, že počet lokomotiv má být zvýšen o 20% a ty mají mít možnost jezdit ve Spojeném království. Ale jak již jsem řekl, EJM potřebuje modifikaci a já se těším na schůdnější řešení. Děkuji vám za vaši trpělivost. Děkuji bardzo. 10 mluvců zapísal. Děkuji. Měli jsme tady deset zájemců o ale já prosím, aby za těchto okolností nikdo nepřekročil minutu, protože máme ještě další bod. Takže nehovořte déle než minutu, protože máme ještě jeden bod na pořadu jednání. Krista Klas, Vittorio Prodi, Katr... Vittorio Prodi a další. Ize, Karin Kadenbach, Elizabeth Gardini. Yeah, but it's possible that you start with, with bylo by možné začít stínovými zpravodaji? Protože o stínových zpravodajích jste nehovořil. Ano, jistě. Pan Poc. Jedna minuta. Předsedo, eh, paní zpravodajka má můj obdiv, jak se vypořádala s touto poměrně složitou a velmi lobovanou záležitostí. V podstatě, abych zjednodušil, ten, tento hodnocení, tak souhlasím i s jejím hodnocením stavu věci, ovšem s poněkud rozdílným závěrem. Sdílel jsem i původní názor paní zpravodajky na tuto změnu směrnice a to je tu změnu jako celek odmítnout. Mimo jiné právě proto, že letos na podzim by měla komise předložit plánovanou širší revizi, komplexnější, méně zranitelnou a tento návrh revize, tak jak byl komisí předložen, představuje opravdu nebezpečný precedens. Učíme trh a průmysl, že je možné nerespektovat legislativu, protože předtím, než začne být účinná, lze ji změnit Absolvoval jsem hodně rozhovorů, vyslechl hodně názorů a nic mě nepřesvědčilo, že bych měl toto stanovisko nějak podstatně změnit. Existuje argumentace v tom smyslu, že pokud budou muset výrobci splňovat přísnější předpisy, ztratí konkurenceschopnost. Pravda je ovšem taková, že nikdo z výrobců nechce být první, kdo uvede na trh nový stroj, protože ekologičtější stroj je dražší, hůř prodejný, anebo je na něm méně zisku lze namítnout, že dopady na životní prostředí jsou v tomto případě malé, ale dokud budeme dávat jiné odpovědi, jiné názory v entuziastických teoretických debatách o snižování emisí a jiné při hlasování o efektivních opatřeních a budeme se bát ta opatření dovést do konce, tak se nikam nedostaneme. Děkuji. Děkuji pan Děkuji. Děkuji, pan Kramer. Pane předsedo, žádám o to, aby u i bodu předčím, kde eh, nebyly legislativní, tak jsme se dívali trošku na hodinky a nyní jsme neomezovali především legislativní diskuzi, protože to nepovažuji za správné. Já budu hovořit také stručně. Já si myslím, že si musíme uvědomit, o čem tady hovoříme. Je to takový minibod. Je to minimální opatření flexibility o nesilničních eh, pojízdných strojích. Dopady na čistotu, kvalitu vzduchu, a to je cíl, který by nás měl hnát, to, tyto dopady jsou nízké, ať se udělá změna, ne. Proč se vůbec tato změna navrhuje? A zpravodajka již o tom hovořila a také o tom hovořil zpravodaj přede mnou. Já se domnívám, že toto souvisí s aktivitami, lo, lobistickými aktivitami prova, eh, provozovatelů železnic. Některé členské státy státy nemají vůbec žádný problém se směrnicí, ale některé státy mají ten dojem, že budou muset přerušit provoz, jestliže nedostanou výjimky pro eh, lokomotivy. Já nechcem zabedněn, ale já si myslím, že tu tento návrh nepovažuji za nutný, ale nechám se rád přesvědčit. Ale já si myslím, že nejde, abychom k tomu ještě také udělali, obě, abychom právě oběti udělali také výrobce eh, stavebních strojů, protože ty by padly za oběť železniční lobby. Takže buď to uděláme výjimku pro všechny nebo pro nikoho, to znamená, že bychom to eh, zase eh, vyjmuli a potom si také stanovit červenou čáru, co nejde na žádných okolností, to je to, co zpravodajka navrhuje, abychom, aby chom měli nižší úroveň než v roce 2004. Právě eh, malé a střední podniky, které vyrábějí stavební stroje, musí mít jistou jistotu. A musíme si uvědomit, eh, zda, musíme si říci, zdali toto chceme rozšířit, ale nemůžeme samozřejmě zde schválit nižší úroveň než v roce 2004. Děkuji. Bardzo panu Kramerowi. Děkuji. teďko mhm. Pan Kalanen. Děkuji, vyjadřím se. Co nejstručněji. Ačkoliv toto je velice důležitá legislativní záležitost, takže prosím v pořadu jednání dávejte ty věci v pravý čas a ne, když už máme jenom pět minut na konci. Takže, abych řekl jasně, tohle se týká kvality ovzduší. A kdykoliv je řeč o kvalitě ovzduší, tak mnohé ze skupin v této sněmovně říká to, co je jasné, že potřebujeme politiku, která se dívá na zdroj, čili o zdrojích. Ano, to bylo klíčové. Toto poselství jsme slyšeli stále znovu. Komisař Potočník říkal, že nemůže dosáhnout těch emisních cílů u těch jemných částic, protože a pokud nebudeme mít jasně nastavené politiky o zdrojích. A teď najednou mluvíme o zdrojích, o těch, te, těchto strojích, které jsou nesilniční a které zodpovídají sice 7% emisí a 16% e, emisí monoxidu. To je velmi důležitý zdroj. Proč tedy tato přidaná flexibilita komise? Tomu nerozumím. V roce 2004 to bylo implementováno. Ještě jednou říkám 2004 a trvalo sedm let, než se vůbec ta implementace rozjela. Teď, teprve teď. Přičemž komise říká, že některé lokomotivy nejsou dostupné. Jsou dostupné, ve Švédsku jsou. V Německu také někteří již začali implementovat. A my teď potrestáme, my je teď potrestáme, protože někdo sedm let nic nedělal a zároveň se chystá revize v roce 2012. Takže proč to vůbec děláme? Já tomu vůbec nerozumím. Velice důležitá součást politiky eh, zdroje, postihování problémů o zdroje. Ta dává jasnou alternativu a to je přesně to, co máme tady. Takže tady zamítnutí. Dziękuję koledze Hautowi. Przekażę przewodniczącemu. Děkuji. Já předám vaše připomínky k programu dál. A nyní pan Kelligan. Děkuji vám. Ano, lituji toho, že nemáme dost času aby jsme tuto důležitou záležitost probrali. Ale stručně řečeno jsem potěšen tím, že komise vzala na vědomí katastrofální dopad ekonomické krize a předložila tuto směrnici, aby zvýšila procento některých druhů motorů, které jsou uváděny na trh prostřednictvím toho uh, systému flexibility. Zpravodaj to vnímá jako, jako de, nebezpečný precedent, ale já vítám jakékoliv pokusy o změnu legislativy, která by vzala potaz tuto vážnou situaci, které ob, ob, ovlivňují mnohé evropské podniky. A chtěl bych, aby byly častěji pragmatičtější. A také podporuji to, že pro velmi omezený počet těch zdrojů ty výjimky by měly být připojeny k tomu návrhu a jsem potěšen tím, že to bylo vzato v potaz v tomto návrhu, zejména v kontextu mé země, Spojeného království. Ona to uznala ve své zprávě, když bych uvítal vyšší počet těch eh, motorů, na které se vztahují výjimky, ale nemohu souhlasit s některými pozňovacími návrhy týkajícími se eh, stavebního sektoru. To mi přijde krátko zraké. Chápu obavy o malé a střední podniky, ale globální krize postihla celý průmysl, celé průmyslové odvětví velkých i malých, zejména pokud jde o ty, eh, na startování těch produktů 3B. Bylo by hloupé vyloučit z, tého, z té flexibility větší podniky a myslím, že pozměňovací návrh 10, který vylučuje stavební sektor z flexibility, to je matoucí. Mnohé e, stroje se používají napříč různými sektory. Například stejný motor může e, sloužit ve stavebnictví i v lesnictví, takže já nevím, jak by se to dalo prakticky implementovat. A myslím, že se všichni můžeme shodnout na to, že jestliže tato směrnice má být užitečná s ohledem na konec flexibility v roce 2013 a také s, oh, s ohledem na nové, novou směrnici eh, mimo silničních zařízení, tak se musíme pokusit, abychom eh, úspěšně to prosadili. Děkuji. Paní Krista Krás. Děkuji, pane předsedo. Není to velká oblast, ale přesto je to důležitá oblast. Já dávám kolegům za pravdu. Nemě, nesmíme dělat emocionální rozhodnutí, ale musíme dělat eh, proveditelná rozhodnutí. A zde u stavebních strojů výrobci skutečně mají velké potíže s, eh, pře, s adaptací na stupeň 3B. A máme také situaci, že na jedné straně existují výrobci motorů a na druhé straně tady existují výrobci strojů. A to všechno musí být vzájemně v souladu. A například také s tím musí být v souladu emisní systémy, také je třeba brát v potaz bezpečnost a u stavebních strojů e, e, stavební stroje bývají také individuální výboj. A zde komise navrhuje flexibilitu. Toto není důležité pouze pro lokomotivy, ale i pro malé a střední podniky. Ale je to důležité pro veškeré stavební stroje a já zde velice žádám, aby tato flexibilní úprava byla schválena, neboť malé a střední podniky a stavební e, stroje a jejich výrobci ty musí také respektovat environmentální předpisy. Děkuji vám, paní Klas a potom paní Solí. Děkuji, pane předsedo. Jak již bylo řečeno, krize se dotýká všech malých a středních podniků, ale také velkých podniků. Stavební podniky eh, prožívají eh, velmi obtížnou situaci a proto bych chtěla zdůraznit, že je zde nedostatečná flexibilita pro náhradní motory. Eh, to má vliv především ve Francii a to proto, že jsou zajišťovány na krátké vzdálenosti. Přitom se jedná tedy buď o nákup nového materiálu, anebo náhradu eh, například eh, v rámci eh, regionálních železničních společností v regionech v případě placení eh, těchto železničních doprav eh, je cestující eh, také vlastně kupujícím. Myslím si, že by všechno tedy vedlo také k navýšení nákladů pro tedy cestující a kupující je nezbytné zde dodržovat jednotlivé normy, ale nalézt takové řešení, opatření, které umožní eh, železničním eh, společnostem, aby nakupovali taková zařízení za, eh, která, za přijatelné ceny. Děkuji, paní Suli. A děkuji také tlumočníkům za to, že pro nás pracují po 18.30. Následující řečníci paní Gardíny, ale nejdříve paní McGavin. Děkuji. Já si myslím, že potřebujeme více času na to, abychom to probrali. Já jsem měla otázky na komisi. Tady slyšíme tvrzení a protitvrzení o e, zejména těch e, železničních lokomotivách. Co je k dispozici, To není. Já vím, že jsou k dispozici motory, ale platí všude, máme různá rozpětí kolejí a podobně. Musíme to správně pochopit. Chci také požádat komisi o harmonogram na tu změn, té změny. Já myslím, že nám dochází čas předtím, než dojde k tomu přeskumu. Já myslím, že nebudeme mít čas, takže já myslím, že to nemůžeme ale rozhodnout bez hlubší diskuze se znalostí všech faktů. Jinak jsem s tím znepokojena. Děkuji bardzo, pan Peter Líze. Děkuji, pan Petr Líze. Děkuji, pane předsedo chci se připojit k paní McEwen. Musíme si najít čas a také musíme diskutovat eh, o zprávě pana Tatarely, která k tomu také patří, do které jsme se ještě vůbec nepustili. Možná, že může zvážit sekretariát s panem předsedou, jak získat čas, kde to prodiskutovat. Já eh, vím, že to je technicky složité, já tady slyším mnohé různé verze od odborníků. Někteří mi ji říkali, že před osmi lety už se tušilo, že tyto hodnoty nebudou dodrženy, ale my víme, že se stále tvrdí, že se to nedá dodržet a určitý tlak tomu patří, tak abychom mohli postrčit inovaci správným směrem. Chci konstatovat jednu věc. Komise udělala obrovskou chybu, protože u tohoto tématu uvedla hospodářskou krizi pro, jako důvod pro změkčení environmentálních e, předpisů, neboť ve strategii 2020 je napsáno, že musíme investovat do technologií tak, abychom překonali hospodářskou krizi. Myslím si, že my nemůžeme toto ve výboru akceptovat. Já si myslím, že toto zdůvodnění prostě nemůžeme přijmout. Děkuji. Děkuji vám. Také beru v potaz to, co jste řekl, já toto všechno sdělím panu předsedovi a možná, že bychom mohli zorganizovat eh, také schůzi koordinátorů. Jestliže nás někdo odpoledne sledoval, tak si musí připadat jako v pohádce. O, my tady hovoříme s panem komisařem po točníkem o nových technologiích, že chceme překonat eh, hospodářskou krizi investicemi do green technology a potom najednou hovoříme o tom, že chceme zvýšit flexibilitu kvůli ekonomické krizi. Já si myslím, že také bychom měli také hovořit o směrnici 97. Možná, že eh, ekonomika není flexibilní, ale určitě nejsou flexibilní plíce našich astmatických dětí. Paní Elizabeth. Děkuji vám, paní Gardíny, jako poslední. Ano, děkuji. Jenom několik eh, úvah. Eh, přála bych si, abychom měli ještě více času eh, na tato technická témata a jistě se vyplatí, kdybychom prohovořili ještě další otázky. Jsem velmi ráda, že krize je zohledněna. Krize není nic abstraktního, také otázka finančních prostředků do pracoviště. Zde bychom však měli být velmi pečliví a opatrní. Eh, to udůvodnění by mělo být eh, poněkud eh, prohloubeno. Je to nevyvážené také, co se týče lokomotiv. Vždyť víme, že existují určité potíže, ale to, co se zde říká o lokomotivách, by mohlo být řečeno také o jiných sektorech, kterých se to týká. Takže nemáme tolik času, ale tu fázi 3b bychom měli považovat za krátkou fázi pro některé kategorie motorů. Po třech letech je stejně nutné přejít do fáze čtyři. Takže měli bychom se na to dívat vyváženěji. Možná, že tenkrát, když tyto stupně byly stanovovány, eh, eh, jsme měli postupovat poněkud eh, obezřetněji. Co se týče flexibility, já bych chtěla flexibilitu vždy, ale pro malé a střední podniky eh, především. Eh, tedy ale mít eh, flexibilitu jenom pro tyto podniky a pevné množství, to by vedlo k zjištění, že bychom mohli také způsobit určité zneužívání. Vždyť malé a střední podniky by mohli mít eh, možnost na základě dvojího mechanismu dosáhnout eh, lepší flexibility. Takže eh, je nutné zohlednit různé aspekty. Děkuji, paní Gardini. A máme devátého termín pro předložení pozměňovacích návrhů ve 12 hodin. Takže ve 12 hodin. A s ohledem na to, jaká je situace, já předám tu žádost o mimořádné zasedání tohoto výboru ve Štrasburku. Máme stále ještě bod pořadu jednání 28. Zpráva Tatarela. Ale čas opravdu kvapí, prostě ten čas není. Takže budeme mít Eh, toto dodatečné zasedání ve Štrasburku. Jestliže budeme mít eh, také pozňovací návrhy a zvláštní tedy schůzy, tak budeme mít také určitě prodloženou lhůtu na předložení pozňovacích návrhů.